Everyone. Dobré odpoledne, všechny vás zdravím. Ehm, přeju vám hodně štěstí do celého podzimu. Na požádání frakce ENF budou body 10, 11, 12 přesunuty na začátek dnešního pořadu jednání. Předpokládám, že nemá nikdo nic proti tomu, takže můžeme návrh pořadu jednání s touto změnou schválit. Teď eh, pár oznámení. S ohledem na spoustu práce, kterou máme, se koordinátoři rozhodli, že změní deadline pro pozměňovací návrhy k návrhům komise z celé řadě dokumentů, proto zatím není žádný zpravodaj z Envy k tomuto dokumentu a pozměňovací návrhy přijaté ve výboru Envy budou společně ve stanovisku a já to jako předsedkyně zaštítím. Jsou to následující termíny pro nízkouhlíkové nízko limity a pozitivní dopad je ten, ta lhůta 9. října 11 hodin. Budeme hlasovat 19. až 20. listopadu ve výboru, co se týká programu Digitální Evropa. Lhůta opět 9. října v 11 hodin a budeme hlasovat 8. listopadu ve výboru Envy o tom. Co se týká konference velvyslanců, tak víte, že každý rok se koná konference se všemi velvyslanci EU v parlamentu. Letos to bude 4. září, odpoledne v úterý a jedno ze tří témat budou právě klimatické změny. Návrh pořadu jednání již byl rozeslán a proto vás vyzývám k účasti. Dále 12. listopadu budeme mít mimořádnou schůzi ve Štrasborku od 7 do 9 hodin večer a budeme hlasovat o naléhavých urgentních zprávách a stanoviscích. Návrh pořadu jednání vám bude včas rozeslán. Dnešní jazykový režim máme 20 jazyků, jako obvykle Dokumenty jsou k mání elektronicky a celá schůze je webstreamována. Také jsme rozeslali doporučení koordinátoru z 10.7. Pokud nemáte námitky, tak je to tímto schváleno. Dále jste dostali protokoly ze schůzí 25. 6. dubna, 16. 17. května, 7. července. Pokud do konce schůze nikdo nevznese námitky, tak budeme i toto považovat za schválené. A protože jste souhlasili, tak začneme body, jak jsem oznámila, tedy první bod číslo 10 Spravodajem Spravodajkou je paní Melen. Dnes ji nahradí paní Tošinovsky, takže to téma zní ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenním či mutagenním látkám při práci. Tak poprosím paní Trošinovsky, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla omluvit paní Melan, která zde dnes měla být a prezentovat vám tuto zprávu, ale z rodinných důvodů závažných bohužel musela zůstat se svou rodinou, takže mě pověřila, abych ji omluvila. Tento třetí text předložený komisi o desátém Eh, pilíři sociálních programů obsahuje 10 látek, které jsou považovány za karcinogenní. Zohledňuje tedy eh, připomínky jednotlivých politických frakcí a pozměňovací návrhy k první zprávě výboru. A k Envy pro stanovisko, kde už jsem byla zpravodajkou, stejně tak jako výboru EMPL, který je věcně příslušný. Byla velmi obtížné najít rovnováhu mezi nezbytnou eh, ochranou pracujících, schopností vzdělávat zaměstnanců, zaměstnance, dodržování někdy velmi složitých norem, což je také nákladné pro podniky, zejména malé a střední podniky, rozpočtové schopnosti jednotlivých národních systémů v perspektivě indemnizace, tedy odškodňování příslušných pracovníků. Co se týká jednotlivých látek zmíněných v návrhu komise, tak se zdá, že existuje poměrně velká jednoznačnost v Evropě a že jednotlivé země se budou muset přizpůsobovat pouze u jedné nebo dvou látek maximálně. Takže harmonizace těch procent by neměla významně ovlivnit jednotlivé eh, uživatelské řetězce. Proto tedy předlo, předkládám pozměňovací návrhy, které již tedy schvaluje eh, návrh komise. Paní Melen tedy doufá, že budeme moci pracovat na tom rozumně a inteligentně spolupracovat. Děkuji. Děkuji, teď dostanou slovo Stínový. Kams. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já to vezmu velmi stručně. Tohle je zřejmě nejhorší způsob, jak možno začít, ale měli bychom si být vědomi, jak důležité tohle téma je. Na východě Španělska, na jihu Katalánska se za evropské prostředky už eh, léta pracuje na zbavení starých průmyslových eh, ploch jedovatých látek. Tam je chlor, chlorové látky, těžké kovy. Na přes rok eh, na jaře by to odstranění jedu mělo být ukončeno, za pět let by měl skončit celý ten uh, projekt, co se týká veřejného zdraví, životního prostředí a zdraví lidí, je důležité, abychom se k tomu tématu vyjádřili. A znamená to tedy, že ta zpráva, když byla schválena ve východu pro zaměstnanost již v dubnu tohoto roku a já považuji za důležité, abychom eh, se starali o ochranu zaměstnanců před karcinogeny a mutageny, ale Myslím si, že bychom mm, na rozdíl od vědců, kteří nepřihlíželi k duševním faktorům, k duševním nemocem způsobenými stresem a dalšími, tak si myslím, že mm, my bychom k tomu přihlížet měli a Myslím si, že je třeba poskytnout prostředky na výzkum, tak aby bylo možno přihlížet i k těmto dopadům na zdraví lidí, protože to je existenční otázka pro mnohé zaměstnance. Tím mohu skončit. Děkuji. Děkuji za socialisty. Nikdo. A teď paní Višněvská. Děkuji, paní předsedkyně vážení kolegové. Evropská agentura pro bezpečnost práce si myslí, že karcinogenní látky mají velký dopad. A když se podíváme na to, čemu jsou pracovníci vystaveni v práci, tak to je 100 milionů eur ročně náklady tak tyto návrhy by měly zvýšit ochranu a bezpečnost a proto ten návrh komise zaslouží si být podporován, protože bezpečné pracovní prostředí je velice důležité pro lidi, kteří pracují s karcinogeny a mutageny, potkávají se s nimi v práci. Různá omezení referenčních hodnot pro pět různých složek, které jsou karcinogenní, rozhodně přispějí ke zlepšení kvality života a krom toho budeme mít v Evropě lepší podmínky pro život. Tito lidé se prostě vyhnou nějakému složitému léčebnému procesu a sníží se riziko rakoviny. Myslím, že ty změny jdou správným směrem, ale když se podívám na změny v příloze dokumentu 2004-37, tak si myslím, že to by mělo být přesnější. A já přijdu s celou řadou technických pozměňovacích návrhů, protože určitě bude potřeba dalších modifikací. Je totiž důležité, že něco z toho bude souviset i s kovy a neorganickými sloučeninami. Máme e, nazbírané hodnoty na tyto hodnoty expozice. Myslím, že by tady mělo dojít ke změně. Stejně tak, e, co se týká lhůt pro kadmium a jeho neorganické součásti, to je příliš krátká lhůta a mělo by to být na 10 let. Díky takovým změnám, které hodlám předložit, dosáhneme více jasnosti a méně prostoru pro různé výklady. Děkuji. Někdo za ALDE? Zelení? Nevidím další stínové zpravodaje, takže teď chce někdo další vystoupit k tomuto tématu. Není-li tomu tak, tak vrátíme slovo. Je, ještě se omlouvám. Pan Hejdon za komisi, prosím. Děkuji. Děkuji za to, že mohu být přítomen této rozpravě. K tomuto návrhu směrnice, jak víme, komise je velice aktivní, paní Tyson je v této oblasti velice aktivní, protože rakovina je jednou z hlavních příčin umírání lidí v důsledku pracovních podmínek. Chceme tedy přijmout opatření, Jeden ten, tento eh, návrh byl vypracován spolu se sociálními partnery. Je velice zajímavé naslouchat změnám, které navrhuje tento výbor, hlavně co se týká upřesnění, změny u kadmia a je třeba o tom diskutovat i eh, s radou a viděli jsme, že diskuse se ubírá konstruktivním směrem. Tedy byl tu zmíněn i ten pilíř sociálních práv, schválený v listopadu minulého roku v Kodani. Víme, že pracovníci mají právo na zdravé a bezpečné životní prostředí a je třeba, aby byli chráněni před mutageny a karcinogeny. Tedy vyčkáme, vyčkáme zprávy a pak na to budeme reagovat. Mám připravené další prohlášení, ale s ohledem na čas ho nepřednesu celé. Viděli jsme zprávu o posouzení dopadů. Má to 160 stránek, které se věnují všem limitům, hodnotám. Jsou tam i e, různé dopady v souvislosti s vyššími a nižšími limity, které jsou v různých členských státech. Takže máme tady různé alternativy k tomu návrhu který jsme jako komise předložili a jsme přesvědčeni, že návrh, tak jak je teď, může být solidní oporou pro jednání sociálních partnerů. Je to opřeno o e, materiály dodané agenturou ECA. Myslíme si, že je to solidní návrh a jsme v očekávání vašich návrhů nebo jsme v očekávání příspěvku vaší zprávou. Děkuji. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. A teď dostane slovo zpět paní Tošeňsky, pokud chce něco dodat. Ne, paní předsedkyně, já předám všechny připomínky paní, z mých kolegů a kolegyň paní Mele. Děkuji. Dobře, děkuji. 5. září v 11 hodin vyprší lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. Hlasovat se bude v říjnu. Konkrétně 1. října. A nyní tady bod číslo 11, respektive body číslo 11 a 12 našeho dnešního programu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unii a Japonskou. and uh, this is uh, a file also uh, followed by Madame Mella. We consider je to další téma, které zpracovává paní Melon, uh, návrh stanoviska, a to znamená, že se opět chápe slova paní kolegyně, aby ji zastoupil. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Abych se vrátila k tomu návrhu dohody podepsané mezi EU a Japonskem, té největší obchodní dohoda, která byla kdy uzavřena Evropskou unii. Prostor volného obchodu pokrývá více než třetinu hrubého HDP a 85 zemědělských produktů e, v Japonsku. Někdy tedy jsou tam určitá přechodná období a výjimky, zejména co se týká rýže. Z obecného hlediska tato dohoda vztahu k oni pro ten eh, princip předběžné opatrnosti příliš nejsou. Ale bylo by dobré, kdybychom se o tom principu domluvili, kdybychom se na něm shodli, přesto tady o něm není nic řešeno. To znamená, že DG Trade chce pouze eh, intenzivnější obchod a veškeré ekologické argumenty jsou příště takovou, eh, prostě takovou překážkou, kterou je potřeba překonat. Já si myslím, že je potřeba vzít věci v potaz, ale zároveň je potřeba, aby tu bylo více závazných požadavků. A my eh, jako zelení tedy nejsme pro tuto dohodu. Děkuji, pane Eghaute. Eh, já jsem vás nepřivítala na začátku, ale doženu to nyní. Je tu ještě pan Omarji jako stínový zpravodaj. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, děkuji. Vracíme se toho mm, odpočinkového letního období. Jsme rádi, že se znovu vidíme, ale už ta zpráva, ty zprávy, které mm, nám zde předkládáte, už nám způsobují špatnou náladu. Jak řekl kolega Jan, myslíte si, že je normální, že v demokracii, která funguje normálně, že Evropský parlament by měl být obcházen do takové míry, že demokracie je narušována do takovéto míry. Když jsme viděl, se setkali s předsedou eh, Junckerem 10. července, když podepas, podepisoval tuto dohodu s Donaldem Tuskem, tak žádný, nikdy předtím Evropský parlament eh, neměl, nemohl k tomu nic říct, nebyl vůbec konzultován. Říkáme si, no toto není možné, toto nemůže pokračovat. A to též platilo u dohody TAFTA, u CETA. A pokračoval TTIPu a pokračovalo to prostě za odmítání evropských institucí naopak se zvětšuje. Tím spíše, že tato dohoda je podle nevládních organizací dohoda, která vlastně ovlivňuje klima nejvíce ze všech dohod, které byly zatím podepsány. Já chtěl bych upozornit na nedostatečnou konzistentnost politik Evropské unie. My jsme, tedy my jsme. Oni jsou úplně schizofreni na jedné straně konáme, eh, organizujeme konference smluvních stran, chceme eh, v co nejrychlejších lhůtách pokročit kupředu u těch jednotlivých dohod týkajících se klimatu a na druhé straně zde máme obchodní politiky, máme zde dohody o volném obchodu, máme zde slepé podrobování se obchodní politice dogmatům volného obchodu, které jsou úplně v protikladu k těmto eh, dohodám, které byly uzavřeny ženy o ochraně proti klimatickým změnám. A navíc tato dohoda je velice špatná dohoda zcela ignoruje princip opatrnosti, neuvádí žádná závazná opatření ani sankce, pokud jde o udržitelný rozvoj a vůbec nezohledňuje kritiku, kterou my stále celou dobu vyjadřujeme při a vyjadřovali jsme už při uzavírání ostatních dohod o volném obchodu. Ještě bych chtěl upozornit na jeden bod a to je bod, který je zde zcela opomenut a to je rybolov. Lov velryb. ryb a to je přece mimořádná věc. Víme o tomto škodlivém, o této škodlivé činnosti Japonska v této oblasti. Víme, že je mezinárodní moratorium a přesto zde plánujeme uzavření dohody o volném obchodu, aniž bychom se zabývali zblízka nebo z dálky touto otázkou. Takže ze všech těchto důvodů naše frakce je proti této dohodě. Asi nebudete překvapení. A není lepší demokratická metoda, než kdyby parlament se mohl vyjádřit, kdežto my můžeme říci pouze ano nebo ne. A pokud budeme mít tu odvahu, tak musíme říct ne, protože dnes takovouto met- takovouto metodou a takovouto slepě uzavřenou dohodou o volném obchodu, která porušuje v Evropě všechno, tak to je vlastně zamítání demokratických institucí a proti tomuto se musíme jasně postavit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní má slovo pan Peterle. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Paní předsedkyně, já... Of this agreement between you and Japan in the AFED committee, I am the rapporteur for the strategic... Yeah. Jsem zpravodajem pro dohodu o strategickém partnerství, která posiluje naše partnerství. Excluded or gotten incorrect. The justification provided claims that... Je tu jasně řečeno, že není jasné, jestli ta dohoda bude vytvářet pracovní místa, ale je jasné, že když vyvezeme jednu jed, jeden milion, tak to vytvoří mnoho tisíc pracovních míst a zlepší to také produktivitu a zlepší to tedy HDP. Druhá věc regulatorní spolupráce mezi EU a Japonskem. Díky ní tedy budeme schopni více spolupracovat na mezinárodních standardech a řešit potíže, které se nás tedy společně týkají. Díky této dohodě budeme schopni propracovávat otázky, které jsou tu zmíněny, vylepšovat standardy a navíc to stanovisko je poměrně abstraktní a nejsou tu uvedena žádná statistická data a žádné konkrétní odkazy. Japonsko je uváděno jako největší vývozce dřeva, po, ale naše eh, stanovisko by zároveň mělo být konkrétnější protože si myslím, že významnějším eh, vývozcem dřeva je eh, Čína. A kromě toho jde o to, aby byly zmíněny regionální výzvy v oblasti e-, environmentální, v oblasti energetické bezpečnosti a tak dále. Stanovisko obsahuje několik eh, předpokladů, ale myslím si, že by to mohlo přinést více škody než užitku. A proto doufám, že se nám tedy podaří vypracovat stanovisko, které bude eh, mít kladný postoj k návrhu rady a že to tedy přispěje k uzavření dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii a Japonskem. Děkuji. Eh, a tím jsme tedy vyčerpali seznam přihlášených stínových zpravodajů. Chce se někdo dalších opět slova? Pokud tomu tak není, tak eh, přidám slovo komisi. Pan Čerulo má slovo, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a přeji všem pěkné odpoledne. Dovolte mi, abych poděkoval za veškeré komentáře, které tu zazněly z úst poslanců. Dovolte mi, abych zareagoval na některé z nich, především na ty, kde eh, byla tedy komise explicitně požádána o odpověď. Nejprve demokratický deficit a ochrana investorů. Já jsem byl zástupcem hlavního vyjednavače pro tuto dohodu, to znamená, že jsem byl plně zapojen do toho způsobu, jak byla dohoda vyjednávána. My jsme tedy radě a parlamentu předložili to, co bylo výsledkem těch jednání a eh, o tomto jsme tedy nemohli jednat a proto jsme tedy zareagovali na eh, ten požadavek Evropského parlamentu týkající se eh, systému pro řešení sporů. Pro nás je naprostou prioritou, aby se o tom jednalo, aby do toho byly zapojeny jak členské státy, tak parlament, protože právě oni nás o to požádali a proto nám záleželo na tom, abychom tedy eh, toto téma dokončili. Ano, Eh, rozhodli jsme se, že tedy se budeme snažit co možná nejvíce využít této dohody na základě toho, eh, čeho jsme doposud dosáhli v rámci vyjednávání, takže ochrana investorů také eh, bude předmětem těch dalších postupů. Uh, což se tedy nebude týkat pouze Evropské unie. My jsme tedy postupovali v těch jednáních a předložili jsme tedy v tuto chvíli ke schválení výsledek jednání. Tato otázka je zpětá ještě s jednou věcí, která je také velmi důležitá a která s tím souvisí. E, jde o transparentnost. My tedy e, tyto dohody předkládáme jak parlamentu, e, tak členským státům, ale není to bez přípravy. Není to eh, Neděje se tak ve váku. My už jsme o tom diskutovali v rámci monitorovacích skupin a při dalších jednáních. Alespoň 30krát během toho celého vyjednávacího procesu. Kromě toho jsou tu dokumenty, které jsou k dispozici online, je do toho zapojena také občanská společnost, probíhají konzultace v rámci občanské společnosti a to znamená, že se domníváme, že transparentnost byla tedy eh, ve všech těch jednáních zaručena a eh, O to jsme se také snažili, aby ta obchodní jednání byla v rámci celého svého průběhu co možná nejvíce transparentní. Snažili jsme se o to a myslím si, že se nám to do značné míry podařilo. Eh, konala se jednání se zúčastněnými stranami, s občanskou společností. Eh, těchto jednáních se účastnila buď paní komisařka Malmströmová, anebo hlavní vyjednavač. A to znamená, že zúčastněné strany, nevládní organizace mohly do těch vyjednávání vnést svůj input. Ale ještě jednou bych rád zdůraznil, že pokud jde o Evropský parlament, tak eh, mohu říci, že jsme se takřka každý měsíc během posledního roku a půl setkávali a musím také říci, že ta dohoda obsahuje celou řadu prvků, které vzešly z připomínek poslanců Evropského parlamentu, z připomínek jednotlivých parlamentních frakcí. Tolik tedy obecná poznámka o transparentnosti. Možná jste si všimli, že v průběhu celého jednání byly zveřejňovány zprávy o těch jednotlivých kolech jednáních a byly také zveřejňovány nové eh, verze textu. Pokud jde o udržitelný rozvoj a obchod, tak tato dohoda tedy odráží přístup EU, pokud jde o vztah mezi obchodem a udržitelným rozvojem. Příslušná kapitola tedy obsahuje prvky, o kterých dobře víte, to znamená požadavek dodržovat základní pravidla v oblasti ekologických a sociálních práv, závazek týkající se udržitelného nakládání přírodních zdrojů, společenské odpovědnosti podniků a je tu také zmíněno, eh, zmíněn systém pro řešení sporů, nezávislý panel pro tyto spory. To je tedy mechanismus, který se e, opírá o to, že do toho ve všech fázích bude zapojena občanská společnost a také, že do toho budou zapojeny nezávislé subjekty, jako jsou například nevládní organizace. Vyjednali jsme to takto, ale zároveň se musíme držet mandátu, který jsme při tím, před tím jednáním obdrželi, pokyny pro vyjednávání, kterých se nám dostalo od členských států. E, myslím si, že se nám podařilo vyjednat poměrně komplexní kapitolu v této věci. Pokud jde o nelegální těžbu dřeva, tak bych vás rád upozornil na to, že Japonsko nedávno přijalo nový zákon, novou legislativu o nelegální těžbě dřeva a byli jsme tedy do tohoto procesu zapojeni. Nyní budeme velmi bedlivě sledovat prosazování tohoto zákona. Eh, kapitola o ochraně investorů obsahuje zmínku o těchto nekalých praktikách, včetně nelegálního odlesňování nelegální těžby dřeva. To znamená, že to není nikterak změkčeno, ale nařízení EU o dřevě, e, tedy vyžaduje, aby dovozci z EU prováděli due diligence, tak aby byla jistota, že se do Evropské unie nedostanou žád, nedostane žádné nelegálně těžené dřevo. A to znamená, že na tom budeme i nadále pracovat, budeme velmi těsně s Japonskem spolupracovat na všech těchto otázkách i v budoucnosti. A nyní mi dovolte, abych se vyjádřil k dalším komentářům. Například japonská automob- aut- japonské automobily. Dohoda se o tom zmiňuje, my víme, v jaké situaci se automobilový průmysl nachází a proto víme, že pokud se vydáme stejným směrem jako japonský průmysl, tak to bude tedy cesta směrem k čistším vozidlům. Snažíme se tedy být otevření vůči inovativním a čistším vozidlům do budoucna. To dokazují poslední prohlášení Toyoty a tak dále. Skutečnost, že tedy otevíráme trh japonským automobilům, zároveň uh, za, přitom zároveň musíme vzít v potaz, že celá řada japonských aut už se tedy vyrábí v Evropě. Mnoho z japonských aut, které se prodávají eh, v EU, se již v EU vyrábí. Z těch 3 milionů aut je to 2,5 milionu aut. Ale byť by mohlo dojít k navýšení dovozu, tak Eh, se nikde neříká, jaký typ eh, vozidel to bude. do budoucna by to tady mohly být čist, čisté automobily. Pokud jde o lov velryb, tak Evropská unie chce dostat veškerým pravidlům, která v této oblasti platí. Tato pravidla, tyto závazky jsou stanoveny zákonem a Evropská unie se tedy hlásí k globálnímu zákazu eh, lovu velryb. A nyní tedy konkrétně o, o otázce komerčního lovu velryb. Není, není to konkrétně tedy součást dohody, protože my nemůžeme s velrybami v Evropské unii obchodovat. Není to prostě obchodní otázka eh, per se. Nám jde o to, aby to tady bylo zmíněno. Eh, ale nevyčerpávají se tím veškerá mezinárodní fóra, na kterých se o to snažíme a ve kterých to projednáváme. A nyní další body. Před, princip předběžné opatrnosti, to je velmi důležitá věc. Dovolte mi, abych vám v této věci řekl eh, to, že není pravda, že by to tam zmíněno nebylo. Ono to je eh, tedy zmíněno v článku 16.9 v oblasti eh, ISDS. Je to tedy součástí té dohody a bude to tedy součást primárního práva i nadále. Pokud jde tedy konkrétně o princip předběžné opatrnosti, tak si myslím, že tato dohoda ho žádným způsobem nepodrývá, nepodrývá jeho platnost, je tomu právě naopak. De facto je to v podstatě součást těch výjimek, které jsou eh, v dohodě obsaženy. Pokud jde o všechny ty oblasti, které tedy nejsou předmětem eh, právní úpravy. Princip předběžné opatrnosti je tedy i nadále jádrem našeho, naší legislativy není touto dohodou nikterak spochybněn a také ho uznávají pravidla VTO, která jsou i nadále v platnosti. Dohoda o volném obchodu nemá nadřazenou povahu nad pravidly VTO. To je tedy důležité téma, které jsem chtěl na tomto místě přednést. Děkuji velmi. Teď paní Tošinský, chcete se k tomu ještě prosím vyjádřit? Ne, ani ne. Já předám, předám všechno toto paní Melen. Děkuji, paní předsedkyně, že jste mi umožnila prezentovat tuto zprávu jménem paní Melen. Děkuji. Yes, uh, thank you very much. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy 5. října ve výboru Envy budeme hlasovat 10. a 11. října. Tak tím končíme tyto body pořadu jednání a vrátíme se k bodu číslo 5, což eh, je harmonizace ohlašovacích povinností v oblasti politiky životního prostředí. To je dokument, který mám já na starosti. Takže za prvé samozřejmě vítám snahu komise, aby se harmonizovaly ohlašovací povinnosti v oblasti politiky životního prostředí. Týká se to různých dokumentů, směrnic a nařízení. Jak pravděpodobně víte, legislativní návrhy, které vycházejí z aktualizovaného akčního plánu, je, což je jeden z výsledků té kontroly stavu v ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí. Nedávno bylo přijato rozhodnutí o procedurálních pravidlech v této oblasti. Je to dokument kolegy Gambuse. Samozřejmě, že podporuji větší míru transparentnosti, evaluaci, která se bude opírat o důkazy a jde nám o to, aby komise členské státy byly zbaveny administrativní zátěže. Některé pozměňovací návrhy se snaží ten návrh vylepšit, mělo by to zlepšit management informací a snížit administrativní náročnost. Návrh navrhuje transparentnější přístup pro různé účastníky, včetně veřejnosti. A Týká se to hlavně bodu čtyři sedmého environmentálního programu. Jsou tam otázky různých pojmů a definic. Jsou tam také různé pojmy, které by měly zajistit eh, zjednodušení textů, větší míru koherentnosti a doufejme, že přispějí k větší jasnosti. Stejně tak jsem chtěla zdůraznit roli spolulegislativců, včetně roli Evropského parlamentu. Šlo mě o vyjasnění role Evropské agentury pro životní prostředí v oblasti reportingu a monitoringu. Co se týká směrnice 35 s ohledem na prevenci a předcházení ekologických škod, tak tady jsme viděli, že je třeba zpřísnit kritéria, je třeba, když eh, je třeba klasifikovat, definovat eh, rozsah ekologických škod. Co se týká směrnice 63 o ochraně v eh, oblasti vědeckých účelů, tak tady jde nejenom o povinnost zveřejňovat, ale pravidelně aktualizovat unijní přehled opírající se o údaje dané členskými státy. Potom nařízení 166 související s transferovým rejstříkem, tak tam je třeba, aby byla stanovena jasná lhůta pro podávání zpráv, je třeba zajistit elektronický přenos údajů, tak jak toto nařízení specifikuje. Potom 195 o e, uvádění produktů ze dřeva na trh, tak tady jde o to, aby bylo možno e, podívat, podívat se znovu na ty zprávy. Je třeba odevzdat zprávu v každém legislativním období a proto bylo to období přeskumu zkráceno z 6 na 5 let. Pak tady máme ustanovení týkající se využívání regulativního rámce v rámci základních dokumentů. Ty návrhy by měly být v souladu se smlouvami a já tedy vyzývám k tomu, aby se využívaly aktiv přenesené pravomoci a doufám, že to povede k tomu, že dosáhneme větší míry jasnosti a lepší spolupráci mezi komisí, parlamentem i radou. Jde o to, že dokumenty budou nejenom včas aktualizovány, ale budeme mít celkové vylepšení procesu podávání zpráv a monitorování. To je tedy spíš technický legislativní dokument, Doufám ale, že získáme další nástroje, které nám umožní postoupit dopředu. Tak, teď Paulu, pan kolega Pauluči bude mít slovo. Pan Pauluči. Bohužel bez mikrofonu. Sì, grazie, grazie per il lavoro svolto. Děkuji, děkuji vám za práci, kterou jste do toho investovala. To je opravdu velice podrobně zpracovaný dokument. Nám se jedná o disponibilitu těch údajů. Je třeba, aby to bylo zveřejňováno, jde o legislativní akci a v souvislosti s tímto specifickým bodem my přijdeme s pozměňovacím návrhem. Děkuji. Teď pan Pěcha, pan Martinez. Děkuji. Já jsem tady na první schůzi po prázdninách, jsem rád, že je to tento výbor. Chci vám také poděkovat za tu práci, které jste, kterou jste do toho investovali. Víte, že naše frakce je vždycky pro, když se omezují předpisy pro eh, biznis a podnikatelskou sféru, pak se může zlepšovat ekonomika, zlepšovat podmínky pro tyto podnikatele. Samozřejmě komise a evropské instituce potřebují spoustu peněz na to, aby analyzovala ta data takže je třeba, vždycky musíme mít na paměti ten časový tlak, který se vyvíjí na instituce EU. To je čas, který by se dal třeba strávit jinak. Takže máme tady uh, jisté obavy. Za prvé, úplně nechápeme důvod, proč by měla být další regulace v rámci nařízení 35 2004 a nařízení 166 um, z roku 2006. Možná je to nutné, ale nás by zajímalo, proč to do toho bylo zapracováno, než jsme se k tomu mohli vyjádřit. A pak samozřejmě eh, souhlasím s tím, co jste řekla, že všechno je v souladu s Lisabonskou smlouvou článek 18a eh, a delegování v rámci této zprávy. Možná bychom to mohli podpořit, ale v tuto chvíli zatím ne zcela chápeme. Mě by zajímalo další vysvětlení, než se o tom rozhodneme. Dále vítáme tuto zprávu, myslíme si, že je to nutné, podporujeme to, tu motivaci, která se zatím skrývá. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Teď paní Víz. Děkuji, paní předsedkyně. Mám chřipku, takže budu dělat, co bude v mých silách. Budu hovořit, hovořím jménem Frederika Federle, který je stíkovým zpravodajem za naši frakci. On říká ve svém stanovisku, že jde o to zvýšit profit a snížit administrativní náročnost pro všechny zúčastněné. Je třeba zpracovávat data tím, že se uh, Eh, budou zpracovávat elektronickým způsobem, což bude efektivnější. Pozměňovací návrhy, které předkládáte paní předsedkyně, tak on podporuje, kolega podporuje větší transparentnost v přístupu k informacím z oblasti životního prostředí pro všechny účastněné, samozřejmě včetně veřejnosti. Stejně tak jako zájem, aby tady byl zjednodušený text, aby byl daleko jasnější celý ten návrh. Změny, změny navrhované zpravodajkou, která, která hovoří o roli spolulegislativců včetně Evropského parlamentu a stejně tak jde o roli Evropské environmentální agentury v oblasti zpracovávání a zveřejňování zpráv. Za naší frakci ALDE je to důležitá součást legislativního procesu, která ukazuje, jak se ta legislativa implementuje, zda dosahuje nebo také nedosahuje vytčených cílů je třeba zjistit, jaké jsou dopady na občany, třeba kvalita ovzduší v EU. Je třeba postarat se o snížení administrativní zátěže pro členské státy, o zvětšení transparentnosti. Je třeba zajistit, aby evropská legislativa odpovídala účelu. Frederik děkuji, paní zpravodajce za odvedenou práci a rád a těší se na další spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji. Teď pan Škrlec. Děkuji, paní předsedkyně. Občané mají právo vědět, jaká je kvalita vody, kterou pijí, mají právo vědět, zda jezera, kde se koupou, jsou čistá je třeba mít aktualizované informace o stavu životního prostředí v EU. Máme tady zcela ústřední roli ekologické agentury EU. Je třeba eh, zajistit povinné zprávy od členských států o tom, jak se implementuje environmentální legislativa. Vítáme vaši zprávu a zdůrazním některé hlavní body, které navrhujete, pak jsou tam technické změny, včetně těch implementovaných aktů a aktů přenesené pravomoci, o kterých jste hovořila. Jde také o posílení role ekologické agentury a dalších normotvůrců, včetně toho zkrácení rytmu z 6 na 5 let, tak aby parlament měl možnost sledovat ty zprávy v každém legislativním období. Přispějeme také nějakými pozměňovacími návrhy a v tuto chvíli vám chci poděkovat za vaši práci. Děkuji. Děkuji, pane Škrleci. Ještě někdo se chce k tomu tématu vyjádřit? I don't see. Is someone there? Ah, yes, Mr. Eck, down there. Mr. Eck. Pan Eck, hlásil jste se, že chcete hovořit? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Právě jsem dorazila, bohužel nevím, které téma je na pořadu. Je to pš, pš, pš, pš, Jsme u bodu 5, pane Eko. A jste tady uveden jako stínový zpravodaj. Jedná se o tu harmonizaci ohlašovacích povinností. Je to bod číslo 7? Bod číslo pět říká paní předsedkyně na pořadu jednání. Ne, k tomu bodu nemám, co bych dodal. Děkuji. Děkuji, pane Eku. Ještě někdo další? Pan Čabanu Doda za komisi tedy, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, dobré odpoledne všem vám i všem kolegům poslancům z výboru Envy. Komise je vám vděčná za to, že jste se zhostila z pravodajských povinností k tomuto komplexnímu legislativnímu dokumentu. Naslouchali jsme pečlivě eh, vašemu komentáři, naslouchali jsme i spoluspravodajům. Rádi bychom připomněli tomuto výboru, že je tady celá řada těch překlenovacích principů, které inspirovaly komisi, když navrhovala tento dokument a některé z těchto principů a cílů eh, by měly pomoci reagovat eh, na obavy, které tu zazněly. Jedna velká námitka byla, že by se měla zvýšit zodpovědnost a transparentnost na národní úrovni v té ekologické oblasti, protože to je velice důležité pro všechny občany, nejenom pro evropské instituce nebo pro národní vlády. Je to důležité proto, že ekologické informace o stavu životního prostředí Eh, chtějí znát i občané. Nejde o to, aby se to nahlásilo Evropské komisi nebo nějaké evropské instituci. Na evropské úrovni jde o to, aby to bylo k dispozici občanům. Tady budeme posilovat subsidiaritu na národní úrovni, tak aby veřejnost měla možnost sledovat ty závěry, které si z těch informací může vyvodit. Další nadřazený princip, kterým jsme se řídili, je potřeba mít spolehlivá data pro tvorbu politiky. Někteří stínoví zpravodajové to řekli, rád bych je ujistil, stejně tak jako všechny členy tohoto výboru, že zatímco náš návrh by měl zmírnit administrativní zátěž ohlašovací povinnosti. Měli jsme zábrany zajistit, že když my budeme modernizovat ohlašovací povinnost, tak nechceme ani radu, ani parlament připravit o informace, které by dokumentovaly, jak členské státy plní různé povinnosti které jsou zahrnuty v evropské legislativě. Administrativní břemeno a jeho snížení, to už jsem zmínil, to byl důležitý cíl, který jsme měli na paměti. Souvisí to s využíváním moderních technologií. To jde ruku v ruce s omezováním administrativní zátěže. My si myslíme, že je na čase. Snažili jsme se v celé řadě dalších nástrojů v nedávných letech v oblasti životního prostředí zajistit co nejlepší možné využívání moderních technologií, satelitů, informačních technologií, tak, abychom umožnili, a to je onen ústřední bod tohoto legislativního návrhu, tak, abychom, se, abychom mohli každému pomoci, aby získal přehled, široký perspektivní pohled na legislativu protože někdy se topíme v detailech růzlední, různých legislativních dokumentů, jednotlivé body a podrobnosti jsou, nás zavalují, takže nemáme pak ten obecný přehled, tak říkajíc, po celém lese. Rádi bychom tedy povzbudili tento výbor, aby pokračoval tak, jak jste paní předsedkyně již naznačila ve své zprávě, a budeme vám také vděční za ten fakt, že jste aktualizovali nebo zlepšili korelaci mezi různými ustanoveními, různými návrhy od komise. Jedna věc, to zazněla vztah k Lisabonské smlouvě. Rád bych ujistil stínového zpravodaje, který to zmínil, že tento návrh je v souladu s Lisabonskou smlouvou a my si myslíme, že tento vztah je tímto dokumentem ještě podpořen. Návrh Omnibus, který předložila komise před pár lety, který měl za cíl zajistit lisabonizaci většiny evropské legislativy. Zatím mm, ostatní normotvůrci neplně převzali, ale to je praktický život a my si myslíme, že nemůžeme čekat, až eh, to nějak definitivně dopadne a proto se snažíme tímto legislativním návrhem stanovit pravidla a přinést řešení, která jsou v souladu se základním konceptem návrhu Omnibus a Lisabonizací. V budoucnosti budeme potřebovat větší míru pozornosti, samozřejmě, tak, aby nedocházelo k odklonu mezi tímto a návrhem Omnibus ve prospěch Lisabonizace. A poslední věc, a už končím, paní předsedkyně, také bych vám chtěl poděkovat za další pozměňovací návrhy, které jste zapracovala do své eh, zprávy, co se týká té směrnice o spolehlivosti ekologických dat. To eh, je v souladu s návrhem komise 3-4 roky starým ve vztahu k tomuto dokumentu, kde se ukázalo, že tento nástroj, tak aby byl schopen splnit veškeré účely, tak potřebuje více informací a víc údajů poskytnutých členskými státy, o větší, potřebuje větší míru spolupráce v různých ekonomických sektorech. Já se také pokusím reagovat tím na další poznámku, která tu zazněla od stínových zpravodajů. My rozhodně nechceme při ukládat další byrokratickou zátěž. Je tam pár povinností, které jsou v té směrnici o spolehlivosti údajů. My prostě reagujeme na tu evaluaci, která kterou provedla komise před pár lety a přitom stále konzultujeme členské státy. Je to společný závěr komise a členských států, že ty informace jsou prostě potřeba a spolu s členskými státy, s nimiž jsme spolupracovali v nedávné minulosti, jsme připraveni vyčerpat maximální možný prospěch z těch dalších ustanovení. Takže my bychom rádi vyzvali členy tohoto výboru, aby podpořili i tento pozměňovací návrh. Děkuji vám. Děkuji vám za to, že máte zájem o tento dokument a že nás podporujete. Myslím, že budeme nadále spolupracovat na tomto dokumentu a budeme mít pak nějaký dobrý výsledek, který eh, bude reagovat na všechny naše obavy a otázky. Takže lhůta pro pozměňovací návrhy, na které se těšíme, je 4. září v 11 hodin doufejme, že o tom budeme hlasovat ve výboru NV 10. a 11. října. Tak, tím končíme tento bod pořadu jednání a pokračujeme dál. Bod číslo 6, což je snížení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. To je dokument ke spolurozhodnutí. Máme tady zprávu od paní Rýs. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi ráda, že se dnes dostáváme k meritu věci. Je nejvyšší čas, jak řekl předseda Timmermans, když se s námi v červnu o tom bavil, opravdu eh, jakkoliv toto budeme hodnotit, návrh, který nám předkládá komise, tak si myslím, že všichni zde jsme si vědomi významu eh, toho, abychom uzavřeli tento návrh do eh, konce našeho volebního období. Ta debata, kterou zde dnes povedeme, v žádném případě Eh, vlastně v 50. letech docházelo k revoluci ve výrobě plastu, to všechno vlastně převrátilo všechny možnosti, postupy, chování lidí, praktiky, takže je na jiných než na nás, abychom popsali tuto historii specificky, ale my jakožto zákonodárci dnes musíme udělat určité konstatování, takové skrnutí, co se týká plastových odpadů. Oceány skutečně umírají. Uvedu několik čísel, která nejsou spochybněna nebudu je opakovat, jsou uvedena v důvodové zprávě. To, čím se nyní zabýváme a co nám působí starosti, se týká těch plastů jedno, jednorázového použití, těch lžiček, talířů, noz, nožů, lžiček, těch mm, mít, lahví, kelímků, všech každodenních předmětů, které prostě použijeme minutu, dvě minuty, jednou a vyhodíme to hned potom. Čísla, abych se trošku k ním vrátila. 80, 90, 86% plastických spoušť plastových odpadů, které nacházíme na evropských plážích, jsou právě tyto předměty pro jednorázové použití a jenom 6% z těch 26 milionů tun plastových odpadů vytvářených Evropany každým rokem tak pouze 6% jsou recyklovatelné plasty. Takže to je zde opravdu velký prostor ke zlepšování této situace. Někteří v tomto sále, v tomto výboru ve v každém případě už jsme zde vedli vlastně tu rozpravu, když jsme vedli rozpravu s panem Timmermansem, říkali, že kdo vlastně odpovídá za většinu tuto, eh, těchto plastových odpadů a Evropa musí převzít vedení tady v této oblasti. Já nechci eh, říkat, v roce 92 v Riu Evropská unie začala vést boj proti klimatickým změnám a dnes tedy musíme hrát stejnou roli hnacího motoru v boji proti plastovým odpadům, které zaplavují oceány problémy. Samozřejmě souhlasím s tou dynamikou, s těmi závazky a s hlavními liniemi návrhu předloženého komisí, co se týká zejména makroplastu, ale také, a na to nezapomínejme, rybolovných nebo rybářských nástrojů, které odpovídají za 27% veškerého znečištění oceánu. A zde bych chtěl poděkovat místo předsedovi Timrmanovi, panu Katajnenovi a panu Velovi, kteří se zapojují do tohoto boju. Komise navrhuje zakázat tam, kde je to možné, tedy například eh, slámky, protože tam vlastně jsou alternativy papírové, kartonové, ty jsou už k dispozici, nejsou tak drahé a vlastně v Evropě tedy se vyrábějí a potom proto ostatní škálu méně radikálních opatření navrhnout s cílem, který není zatím kvantifikován v tomto návrhu, snížení spotřeby, to je co se týká těch potravinových na nádob plastových, tedy kelímku, to, co je uvedeno ve článku 4, potom je tam povinnost značení etiketami dvou ty výrobků, ty, které vlastně vyhazujeme jednorázového použití a plastových balónků a potom odpovědnost, rozšířenou odpovědnost výrobců. Komise vyčíslila v tom svém eh, hodnocení dopadu, to je na stránce 46. Té studie, která doprovází návrh, poměr nákladu a užitku podle jednotlivých scénářů, které budou navrženy podle jednotlivé úrovně ambicí, kterou si zde musíme společně stanovit. Jsou čtyři ty scénáře a já bych komisi požádala, aby už na té přípravné schůzi, zejména se stínovými zpravodajemi a zúčastněnými zúčastněnými stranami jsem vyslechla hodně kritik. Musíme zveřejnit tu studii, kterou vlastně zveřejnila studie, eh, ta, ta společnost, která zpracovala tuto studii a s kterou souvisí to hodnocení dopadu. Zejména bych se chtěla zaměřit na scénář C, který odpovídá té politické volbě, kterou jsem já tedy udělala. Měli bychom se vyhnout poškozování životního prostředí, které by mělo dosáhnout 222 miliard euro do roku 2030 a až 6 miliard euro by tím ušetřili spotřebitelé a ty náklady, to nezanedbáváme odhodné jsou 3,2 milion, miliardy euro a samozřejmě cena bude vyšší pro evropské výrobce plastů, pokud dnes neučiní určitá rozhodnutí, pokud jde o tyto plasty, které se vyhazují. Zde se dívám na paní Auken, se kterou evropští spotřebitelé strávili skoro 10 dnů v, celé té, v celém tom našem příběhu tady bych chtěla připomenout, do jaké míry ten trh je dnes zralý k tomu, abychom přešli k alternativám, a to včetně chování. Samozřejmě před, pozměňuji tento text, zejména bych chtěla rozšířit režim odpovědnosti výrobců téměř bez omezení, bez niancí, podle toho, jak je uveden ve článku 8 od článku 1 až 2 je to skutečně na výrobcích plastových na, aby platili také za čištění řek a jezer. Pochybuji o tom, ale kladu tuto otázku. Chci, abychom tuto debatu vedli společně. Kromě toho zásadního musíme zajistit právní konsistentnost všech účetníků. To je ten článek 31, který uvádí v rámci směrnici o odpadech, která byla zveřejněna v úředním vědní, věstníku, aby Evropský parlament eh, eh, rozšířil uplatnu, uplatňováni do 30. prosince 2024, aby se to vztahovalo i na plasty. A pro tento pozměňovací návrh i všechny pozměňovací návrhy jsem spolupracovala s právní službou Evropského parlamentu. Co se týká změn ke článku 4 týkajícího se změny spotřeby obalů, těch plastových obalů a kontejnerů Text komise se mi zde zdá nedostatečný, příliš nejasný a nechává příliš prostor různým výkladům. Já vím, že je obtížné bez metodologie a aniž bychom se mohli inspirovat národními čísly stanovit i hned vyčíslené cíle. Proto předkládám pozměňovací návrh 23, zejména časový harmonogram a postup, aby to byly čtyři roky po uplatnění pod kontrolou komise, aby se prováděl. Co se týká plastových lahví nyní, lahve plus zátky plus ty eh, uzávěry. Je důležité, že to je vlastně první kategorie plastových předmětů, které se nacházejí v moři. Pětina všech předmětů v mořích jsou tyto lahve a zátky. Zde by se mělo nejméně 25 recyklovat do roku 2025. To je závazek pro průmysl a řekl bych, řekla bych, že už jsou určitě te, ti lídři v tomto oboru, kteří už 100% budou uh, recyklovat, už jsou prostě zde. Také jsem zapracovala cíl recyklování pro rybolovné prostředky, také do roku 25, to je pozměňovací návrh 33, zde vyčíslený cíl je realistický, Island má nejlepší výsledek, už 85% rybářských sítí a prutů, které už recyklují, hovořilo se o tom na konferenci v roce 2015. U dalších dalších témat bych chtěl plastové filtry, například cigaretové a plastové, velmi takové ty lehké plastové pitlíky, ty nepokrývá směrnice vyjednávaná paní Oken, například 500 500 až 1000 litrů vody pokryv představuje výroba těchto filtrů cigaretových, což je obrovská ke číslo. To dovedete si představit ty škody nejen na zdraví tedy, ale také na životním prostředí. A mý kolegové, kteří se zabývají konkrétně těmito otázkami už velmi dlouho, François Grostet, Karl Heinz Florenz, se kterým jsme vyjednávali směrnici o tabákových výrobcích v roce 2013, já tedy předkládám proto tento pozměňovací návrh 25, kromě režimu od rozšířené odpovědnosti výrobců tabákových eh, výrobků by státy měly stanovit cíle snížení výroby těchto filtrů o 50% do roku 2025 a 80% do roku 2030. Zde jsem také spolupracovala s experty, konkrétně s oddělením pro kontrolu tabáku Světové zdravotnické organizace. Potom jsou ty ultralehké plastové pitlíky, tam jsou také určité alternativní metody. Měli bychom vlastně využít tohoto určitého odkladu pro jejich zákaz nepatřilo to do oblasti působnosti té předchozí směrnice a zde to doplňují tím, že bychom měli uvést určitou výjimku, určité osvobození z hygienických důvodů pro použití těchto ultralehkých eh, pitlíků. Já už tedy se chýlím ke konci a s velkým zájmem čekám na určité zlepšení, návrhy a připomínky svých kolegů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní Rees. A Nyní se pojďme podívat na stínové zpravodaje. Nejprve dostane slovo pan Florence. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji i vám, paní Rýs. Blahopřeji vám k tomu, že jste v tak krátké době pod takovým tlakem veřejnosti byla schopna eh, sepsat tak skvělý dokument. Myslím si, že to tedy svědčí o kvalitě vaší politické práce. Děkuji vám za to. Eh, nebudu opakovat to, co eh, jste řekla. Ten, kdo tedy v tuto chvíli nepochopil, že pokud jde o odpad v mořích, tak je za 5 minut 12, tak ten by se měl věnovat něčemu jinému než politice, protože si myslím, že tady tedy máme velké spoždění, je za 5 minut 12 a proto je tedy velmi správné, že tady neodkládáme žádné lhuty, Eh, pro mě to tedy není problém, protože takové výrobky jako jednorázové eh, výrobky nebo ty tyčinky na čištění uší, eh, to jsou zkrátka nesmyslné plastové výrobky a já jsem tady plně zajedno s vámi, paní Rýs. Určitě vás nepřekvapí, že pokud jde o tabák, tak eh, jsem také otevřený. Pojďme se podívat na to, kolik nedopalků z cigaret je ve vodě a kolik eh, nás stojí to, abychom tu vodu zase vyčistili. Já se ptám, jak je to možné? Jak je možné, že nedopalky jsou na našich, eh, se musí tedy na nádražích a na ulicích sbírat a jak je možné, že tedy nejsou ty nedopalky házeny do uh, popelníku. Já si myslím, že je to hlavně vina těch nevychovaných lidí. Uh, jsou to lidé, kteří nejsou schopni dodržovat takovéto zásady. To znamená, že to znečištění je samozřejmě velmi závažná věc A my zkrátka musíme apelovat na lidi, aby v městském parku eh, nenechávali po sobě odpadky. A potom je to ještě tak, že je tu e, nějaká firma, která musí ten park čistit a já si nejsem jist, jestli je to tedy ta správná cesta. Já nejsem zastánce nějakých zákazů, ale myslím si, že musíme zkrátka lépe vychovávat celou společnost. A já se z toho nevýjímám v žádném případě. Ale pokud se podíváme na to, jak to eh, vypadá eh, jak to vypadá kolem nás, jak je všude tolik nedopalků, tak eh, si myslím, že jsme zkrátka podlehli tabákovému průmyslu a jsme za to sami zodpovědní. Musíme se postarat o změnu ale zároveň si nesmíme klást příliš vysoký cíl. Eh, je tu mnoho druhů toaletního papíru, ve kterém žádná, eh, žádný plast není. To znamená, že to není zase tak jednoznačné, ale Celkem za to tedy s těmi zákazy souhlasím. Myslím si, že naše rozprava se postará o to, že dojde k mnoha inovacím, že ty inovace budou naprosto zásadní, tak abychom ty, eh, ta plastová brčka a plastové tyčinky dobrovolně opustili během pár let. Ten tlak je dobrá věc průmyslové podniky jsou už v tuto chvíli dostatečně inteligentní na to, aby si tyto ekologické problémy sami uvědomili. Já mám tři vnoučata a otázka zní, jak jim mám vysvětlit, že ty nafukovací balonky, které tedy dostávají při první den ve škole, že už eh, je tedy nesmí pouštět do vzduchu. Oni jsou příliš malé na to, aby to pochopili ty děti. Takže se ptám, jestli skutečně tam chceme uvádět uh, nafukovací balónky a chceme skutečně zakazovat to, že je nesmíme vypouštět do vzduchu, to já nepodepíšu. E, když byste rodičům řekli, že ty nafukovací balonky musí správně zlikvidovat, tak s tím bych souhlasil. Ale obecně řečeno tedy mám velké starosti, že se tady Evropa rozpadne. Eh, určitě nemusím zmiňovat eh, členské státy, které nám tady působí potíže a tváří v tvář těm zásadním problémům, kterým Evropa čelí, eh, my tady řešíme to, jestli se mají označovat nafukovací balonky nebo ne. Děkuji, pane Florenci, a nyní má slovo pan Paolo Luči. Děkuji, paní předsedkyně. A samozřejmě Stejně jako kolega Florence bych na začátek poděkoval paní Rýs za její práci na této zprávě. Je legitimní, že chceme posílit a zpřísnit opatření týkající se plastových sáčků nebo cigaretových filtrů nebo dalších eh, výrobků pro jednorázové použití. Musíme posílit naše normy mm, v oblasti obalů, a které skutečně eh, musí do budoucna být recyklovatelné. To se A, ale v každém případě se domnívám, že si musíme stanovit cíle, takové ty minimální cíle a minima. Musíme mít také metody výpočtu, které budou transparentní a musíme mít jasný časový harmonogram. Uh, pokud se týká té metodologie, tak si myslím, že bychom měli postupovat tak, jako jsme postupovali u oběhového hospodářství. Musíme eh, naplánovat určité příspěvky, které tedy budou přiměřené a budou přímo úměrné možné míře recyklace toho kterého výrobku. Čím více bude recyklovatelných částí a recyklovatelných výrobků, tak tím méně tedy budou eh, přispívat ti výrobci. Co se týká rybolovu, zde se zase musíme zasahovat o, zasazovat o udržitelný rybolov, ale je potřeba zapojit do toho rybáře, aby rybáři se s tím stotožnili a pomáhali nám. A zde se obávám, že mm, bychom neměli rybářům stanovovat stanovovat nějaké další povinnosti, něco jim vnucovat pro eh, recyklaci těchto eh, produktů. Nebudeme ještě zatěžovat další administrativou. U různých výrobků bychom mohli eh, mít také určité vratné ovaly a poplatky tedy za hm, zpětné, zpětné tedy poplatky za vybírání těchto vratných obalů. V každém případě musíme být velmi striktní, pokud se týká e, znečišťování moří a pláží, ale pozor, aniž bychom příliš komplikovali život občanů. Na to musíme také myslet. Uvedu příklad. Například ty plasty na jednorázové použití, například v nemocnicích, v určitých uzavřených okruzích, tam musí být eh, konkrétní, specifická ustanovení, specifické systémy, které toto budou řešit. Zde samozřejmě ano, bychom měli podporovat biodegrad, biologicky rozložitelné plasty, ale myslím si, že ta zpráva jde správným směrem. Děkuji. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, oběhové hospodářství je taková červená linie. Já za dva týdny tedy předložím zprávu z vlastní iniciativy na plénu, která se toho týká a mám zvlášť velkou radost eh, také z tohoto návrhu, eh, který s tím těsně souvisí. Možná jste viděli ten film, který se eh, rozšířil na Facebooku. Je to o pláži v blízkosti Bombaje v Indii, která je posetá plastovými obaly a někdo tam začne uklízet a zkrátka mu to nejde, ale pár přátel mu pomůže a nakonec se podaří eh, uklidit celou tu pláž. Eh, podaří se odstranit 4200 tun plastového odpadu. To znamená, že během pár dní se stal zázrak, eh, na pláži je zase vidět písek a eh, objevují se tam želvy. A to je skutečně symbolický obrázek boje proti plastovému odpadu. A já se tedy ptám, co se stane s těmi 4200 tunami eh, plastového obalu, odpadu. Většinou se to odloží na skládky a takřka nic z toho eh, nerecykluje. Proto, to je problém, protože z těch skládek se zase většina plastového odpadu dostane zpátky do moře. To znamená, že je to obrovský problém, ve kterém Evropská unie musí sehrát pionýrskou úlohu. Nejde o to, abychom plastový odbal, eh, oba, odpad odstraňovali, ale musíme se zabývat také tím, kam se ten odpad, dostane, musíme vytvořit nějakou metodu pro nakládání s tím odpadem, protože jinak ten začarovaný kruh neprolomíme. Mám velkou radost z návrhu kom, m, mm, směrnice, který komise předložila. Děkuji také naší paní zpravodajce, paní Rýs, protože se domnívám, že k tomu přistoupila velmi konstruktivně a pracovala velmi rychle. Jsem přesvědčen o tom, že se nám tedy podaří postoupit směrem vpřed a dokončit to. Nyní po letní přestávce jsme plni sil, to znamená, že se můžeme vrhnout do práce. A nyní pouze pár konkrétních bodů. Komise by se chtěla zaměřit na 10 nejvýznamnějších druhů odpadů. nejvýznamnějších druhů odpadu, které se tedy eh, na plážích objevují nejčastěji. Já si myslím, že někdy, eh, někde se začít musí, ale byl bych rád, kdyby ten cíl byl obecnější. Pokud jde o plasty na jedno použití, tak si myslím, že je to opět velmi obecná definice. Paní zpravodajka tady navrhla velmi zajímavou věc a já bych byl velmi rád, kdybychom se tedy zaměřili na definice a precizovali je. A konečně další věc, když eh, jde o eh, bránění, zabránění vzniku odpadu v životním prostředí, tak do toho musíme zapojit všechny zúčastněné strany. Eh, měli bychom se zaměřit také na transparentnost, účinnost a Producenti nepochybně mohou velmi přispět k marketingu v této oblasti. Někteří se o to již snaží. Já ve své zprávě, která se týká směrnice, také eh, volám potom, aby eh, producenti eh, zmiňovali udržitelnost a aby tedy něco udělali pro oběhové hospodářství a pro udržitelný rozvoj. A myslím si, že něco podobného bychom mohli zmínit i tady. Myslím si, že my jako Evropské instituce bychom zároveň měli dobrým příkladem. A nyní článek 4. Komise tady hovoří o významném snížení. A já se ptám, proč komise neuvádí žádné konkrétní procento ve svém návrhu. Paní Ries do toho zahrnula nový článek týkající se tabákových výrobků a já se tedy ptám komise, jak se na tento návrh, na toto doplnění dívá. A pokud jde o článek 7, tady si kladu následující otázku. Jak se vám tedy eh, podaří eh, toho dosáhnout u těch nejmenších výrobků? Může komise například eh, potvrdit, že papírové vír, kelímky, které jsou pokryty plastovou vrstvou, také budou považovány za plasty na jedno použití. Takže já se těším na konstruktivní spolupráci s dalšími kolegy. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Oken. Děkuji, paní předsedkyně. A nejprve mi dovolte, abych se k tomu vyjádřila v následujícím smyslu. Když jsem před pěti lety předložila návrh týkající se plastových tašek, tak ta komise také tomu nebyla příliš eh, pozitivně nakloněna. Pan Timmermans říkal, že se to jen těžko podaří prosadit. A na tomto pozadí je takřka neuvěřitelné, že nyní tedy komise předkládá takto vydařený návrh. Pan komisař Timmermans je takový obrácený hříšník protože nyní převzal vůči roli a říká, že bychom tady měli učinit něco proti znečištění plasty. To znamená, že já děkuji komisi, musím říci, že je skvělé, že když, eh, je skvělé, když někdo tedy se vydá správným směrem a Pan komisař Timmermans tedy předložil velmi úspěšný návrh. Ráda bych také poděkovala všem zúčastněným za obrovský kus práce, který odvedli. Za rok jsou volby, to znamená, že je to vhodný okamžik pro, takovýto, pro takovéto téma, protože eh, je dobré se zaměřit na věci, které zajímají právě voliče. A po klimatických otázkách jsou právě plasty velmi aktuálním tématem, které veřejnost zajímá. Eh, ono nejde pouze o plasty, které se schromažďují v moři, ale také o plasty, které se hromadí v přírodě, eh, v lesích a tak dále. Takže to bychom měli mít na paměti. Eh, například mikroplasty, které se objevují všude, protože se objevují například v v krmivech pro zvířata. Nicméně v některých tématech tady narážíme stále ještě na velký odpor. Ráda bych podtrhla to, co už zmínili kolegové přede mnou, a sice tabákové výrobky, cigaretové filtry. Ono je totiž groteskní, že je to tak závažný problém. E, tabák sám o sobě je špatná věc, ale pokud to navíc ještě způsobuje problémy v přírodě, pokud se všude válí nedopad, nedopalky a cigaretové filtry, tak je velmi dobré, že jsme to do toho návrhu zahrnuli. A je velmi dobré, že jsme do toho zahrnuli i, ta, i ty ultralehké plastové tašky. Nám se to tedy nepodařilo vyřešit v rámci toho původního návrhu o plastových taškách, to znamená, že jsem ráda, že se to objevuje tady. A nyní ještě jedna věc. My jsme se neustále zabývali nebezpečnými chemickými látkami v plastech. Zabývali jsme se tím, jak je potřeba plasty recyklovat a z tohoto hlediska je důležité vědět, z čeho se ty plasty vlastně skládají. A proto je potřeba vzít v potaz eh, veškeré součásti těch plastů, tak aby tedy byly eh, správně označeny. A nyní k zodpovědnosti výrobců. Myslím si, že bychom neměli přistoupit na žádné oslabení těchto požadavků, protože producenti tady hrají důležitou roli a je potřeba, abychom tedy společně našli nějaké vhodné řešení, abychom zpřísnili ta pravidla, která se toho týkají. Pokud budeme vytvářet na výrobce finanční tlak, tak to bude fungovat. Běžně to tak je, že to funguje. To znamená, že bychom se o to měli pokusit i v této věci. A nyní ještě k těm kvantitativním cílům eh, k snížení odpadů, které mají být zavedeny ve všech státech. O tom už hovořila paní Rýs. A já se domnívám, že bychom měli i tyto požadavky zpřísnit. Obaly na potraviny, plastové Eh, kelímky a tak dále. Myslím si, že ne všechno musíme nahrazovat papírem. Protože to bychom potom nemohli mít eh, takovou eh, radost z těch výrobků, ale mohli bychom ty plastové výrobky mít, tak aby nebyly pouze na jedno použití a tím bychom se tedy vyhnuli celé řadě problémů. Například při piknicích by se mohlo používat plastové nádoby, které by se následně milo a nebylo by na jedno použití. Analýza dopadů komise, cíl snížení odpadů 50 eh, respektive 80 eh, do roku 2030, to všechno jsou dobré snahy, které bychom měli podpořit. Paní Rýs, ráda bych požádala vás i zbývající stínové zpravodaje o jednu věc. Je potřeba abychom měli neustále na paměti, že v odpadové hierarchii je nejdůležitější předcházení vzniku odpadů. A na to bychom měli myslet. Měli bychom se snažit o opětovné užití, ale eh, nejdůležitější je vždycky předcházení vzniku odpadu. To znamená, že eh, plastové odpady jsou, budou například eh, nahrazeny eh, biologicky rozložitelným odpadem. I to je možné řešení ale zároveň bychom měli tedy myslet na přírodní zdroje. V Dánsku byl zaveden zákaz těch nafukovacích balonků, protože pobřeží moře je plné těchto balonků, které k nám přilétají ze, sever, eh, ze eh, z Anglie. A ty balonky tedy uh, nám tam zůstanou i poté, co uh, Vel- Velká Británie odejde z EU. Já si myslím, že tady eh, s veřejnost této věci stojí za námi. Děkuji. To je velice zajímavý návrh a proto tady mám velice dlouhý seznam přihlášených řečníků. To znamená, že musím začít omezovat délku vašich příspěvků do rozpravy. Pan Tapedečíny, další stínový zpravodaj k tomuto dokumentu. Děkuji, paní předsedkyně. my vy začínáte, omez, asi začnete omezovat eh, řečnickou dobu od příštího řečníka, protože já jsem ještě stínový. My stojíme o to, aby se obecně snížila, snížila spotřeba plastů a umělých eh, hmot, ale když vycházíme z údajů komise, tak je třeba Eh, sledovat ten fakt, že je tady soulad i s možností růstem pracovních míst, jak bude klesat omezení spotřeby plastů. Děkujeme paní kolegyni Rýs za tu práci, která do toho investovala. Je velice důležité soustředit se třeba i na ty cigarety a jde i na, o to zakázat ty velice lehké plastové tašky a sáčky, které se někdy nabízejí jako náhrada za ty pevné igelitky, ale tam, eh, kde je to nutné z hygienických důvodů, tak tam by se měly používat biologicky odvolatelné sáčky. Stejně tak eh, jsme se vyjádřili k principu oběhového hospodářství a rádi bychom uh, aby za to odpovídali nejenom výrobci, ale aby se na té odpovědnosti podíleli i občané. Občan musí řádným způsobem se postarat o to, jak skončí jeho odpad, tedy je třeba zamyslet se nad jistou mírou pobídek pro ty, kdo se chovají vzorným způsobem. Ale hlavně je třeba snížit spotřebu. Hlavně je třeba soustředit se i na plastové láhve. A musíme dosáhnout míru recyklování víc než 50 bylo nám potvrzeno, že takový cíl je skrz skrz realistický. Já nevím, proč z toho najednou mají být vyňaty ty bublinkové nápoje, ty sycené nápoje. O tom by bylo třeba ještě hovořit. A pak budeme potřebovat přesnou definici biologicky odbouratelných a kompostovatelných odpadů. Tady souhlasím s kolegem Pálučím. Když se jedná o bezpečnost třeba v nemocnicích, tak tam určitě je možné přijít s nějakou výjimkou pro ty jednorázové produkty. A pokud se říká, že plastové nádoby by se měly používat méně často, podstatně méně často. No co to znamená? Tady je potřeba mít cifru, je třeba mít jasně daný cíl. A to je, tře- je možné řešit třeba systémem záloh. Pak budeme mít definici, že tolik a tolik jednorázových výrobků je tolik a tolik procent odpadů, který se povaluje na plážích. To jsou pak desítky tun. A pokud se do toho zahrnou i nafukovací balonky, no to je zajímavé, co říkala paní Auken. Um, tak to jsou kila plastů na všech plážích EU. A není možné to srovnávat s jinými produkty, které jsou řádově někde jinde. Tohle jde, myslím, trochu daleko a myslím, že se tím možná stáváme i směšnými. Uh, Dále k transparentnosti a obsahu nebezpečných látek v těch produktech. Je důležité řádně informovat občany, aby mohli vědomně přistupovat ke svému postoji, co se týká obalů a odpadů. Děkuji vám. Teď budete mít každý dvě minuty, protože ten seznam je velice dlouhý a máme před sebou ještě tři další body na pořadu jednání a ani ty nejsou nijak krátké. Pan Rob, který byl zpravodajem tohoto stanoviska za výbor Agri. Prosím, pane kolego, dvě minuty máte. Děkuji. Já jsem zpravodajem ve výboru Agri tento výbor předloží vašemu výboru své stanovisko. Dnes tady diskutujeme o tomto bodu. Diskutovali jsme o tom dopoledne na výboru Agri, teď naslouchám vám a slyším velice rád, že většina těch poznámek, které zaznívají od zpravodaje a ostatních, členů jsou v souladu s našimi, s našimi názory. Já si myslím, že dokument, který připravila komise, je dobrý. Je to dobrý základ pro naše diskuse, ale zároveň se domnívám, že bychom se měli dál snažit ten dokument zlepšit, tak abychom za půl roku si neřekli, že se k tomu musíme vracet Myslím, že tento dokument je dobrý základ pro to, abychom se pustili do diskuse. Myslím, že bychom měli být přísnější, co se týká aplikace opatření, protože každý den slyšíme něco nového, když se hovoří o spotřebě plastu. Třeba dnes, když jsme navštívili nákupní centrum, tak eh, vidíte, že něco je zabalené v plastu, něco není. A letos třeba okurky se začínají každá jednotlivá balit do igelitu, což je věc, kterou těžko chápu. Včera, když jsem přišel do hotelu, tak tam byly nádoby na pití, skleněná a plastová. Ta, ta byla navíc ještě zabalená do igelitu. Takže tyhle věci opravdu chápu velmi těžko. Další věc. Letos v létě jsem vyhlásil soutěž, která přelákala mnoho účastníků, hlavně mladých, tématem byla otázka, co by měl Evropský parlament dělat nejdřív. Tedy hlavní téma bylo omezení plastu, omezení používání plastu. To znamená, společnost to vnímá jako problém a my bychom to měli řešit. Je důležitý také faktor času a načasování. A jak zmínili další kolegové, tak já si myslím, že bychom měli také hovořit o mikroplastech protože mikroplasty jsou odvozeny z makroplastů a to je produkt, který je vlastně lidskému zdraví nejškodlivější. Další aspekt, který chci zmínit, je, že by to mělo pokrývat i plasty užívané v zemědělství. Ty plastové produkty, které se používají v zemědělství, se nezbírají a to je problém, který není vůbec zmíněn. Já si tedy myslím, že by to také mělo být pokryto nesnad na úkor zemědělců, ale ty náklady by měly nést spotřebitelé. Za dva týdny budeme mít závěrečný dokument a my vám pak předložíme další pozměňovací návrhy. Děkuji, další je paní Bonafé. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé... Della proposta nel suo draft report. Noi dobbiamo anche prendere... Zaprvé chci poděkovat paní kolegyni Rýs za to, jak ambiciozní je ten její dokument. Eh, děkujeme komisi, že, slíbila, že dodržela, co slíbila, že co nejrychleji předloží ten návrh. Řekli jsme, že je to opravdu velice naléhavé, protože znečištění plasty je velice rozsáhlé, hlavně je to velký problém v případě moří a tady je potřeba reagovat rychle, efektivně, je to naléhavá nutnost. A co se týká efektivity naší akce, tak sdílím názor komise, který je podobný názoru parlamentu, obsažen v tom návrhu, to znamená specifická opatření pro jednotlivé produkty, senzibilizace, omezení spotřeby, případně zákaz nebo odpovědnost výrobce. To už také zaznělo, je třeba eh, sledovat, jak se plní cíle. Třeba značně poklesla spotřeba igelitových tašek, ale vzdor tomu, že ta metoda je dobrá, tak mám drobnou kritiku. Je třeba postupovat přiměřeným způsobem. Ty plastové produkty, které mají nejhorší dopad na životní prostředí, by měly mm, podléhat nejpřísnějším opatřením. A myslím si, že tenhle princip tady není úplně přesně dodržen. A závěrem ještě jedna další věc. Také je třeba se vyhnout nějakým zmatením mezi tou novou směrnicí a těmi předchozími směrnicemi, třeba směrnice o hračkách nebo o obalech. To se teď zrovna eh, revidovalo v souvislosti s tou cirkulární ekonomikou. Je třeba ty obaly sbírat, recyklovat, ale je třeba mít také eh, na zřeteli odpovědnost výrobce. Děkuji, pan Rože. Madame la présidente. Paní předsedkyně, děkuji. Blahopřeji zpravodajce za kvalitu jejího návrhu a také komise za ambicioznost toho předloženého návrhu. Ale myslím si, že bychom měli jít podstatně dále, protože se nacházíme v tragické situaci. Připomínám, mm, připomenu několik čísel. Do dnešního dne 10 miliard tun plastových odpadů bylo vyprodukováno a téměř polovina jich končí v přírodě a na dně oceánu. A my musíme mít na paměti čísla, mm, to, nebo respektive to, že se stále zvyšuje počet obyvatel. Obyvatel populace bude dosahovat 11 miliard eh, obyvatel v roce 2100 a do roku 2050, pokud budeme pokračovat ve stejném tempu produkce plastů, plastových odpadů, tak skutečně dojde ke zvýšení o 28,7 miliard tun do roku 2050, což je tedy více, než co všechno lidstvo vyprodukovalo a spotřebovalo v plastech do dnešního dne. To nás tedy nutí přijímat opatření, která nebudou polovičatá a hodně z vás to už zdůraznilo. Myslím si, že musíme zakázat ty plasty na jednorázové použití. Za druhé, pokud jde o ty cigaretové nedopalky. To je opravdové problém. Ve Francii více než 30 miliard nedopalků, které končí někde na ulicích nebo v přírodě. A zde se nesmíme sklánět před tabákovým průmyslem, který vlastně rozšiřuje látky. Ostatně mnoho lidí neví, že v podstatě kouří, kteří kouří, že tam jsou vlastně také plasty, které končí na dně řek a oceánu a je šílené, že tabákový průmysl, jeden z nejnečišťujících průmyslů světa, je jedno z těch průmyslových odvětví, které zatím nepřijalo žádné opatření v tomto smyslu a proto musíme být velmi pevní. Také bych chtěl říci, že musíme tedy pokud jde o otázku odpovědnosti, tak samozřejmě je zde odpovědnost spotřebitelů. Samozřejmě musíme je vychovávat, ale nesmíme pozapomenout na odpovědnost spotřeby, nechávat eh, výrobce stranou, protože to jsou ti, kteří jsou vlastně v jádru všech těch problémů. Děkuji, Děkuji vám, ten pan Gramatikakis. Prosím. Dvě minuty. Děkuji, já bych chtěl zdůraznit, ono to zde už zaznělo v minulosti, že znečištění moří a oceánu plasty pře- skutečně překročila kritické meze a musíme tedy být odvážní v našich řešeních, která navrhujeme. A to i když by to znamenalo, že musíme změnit některé z našich zvyků, některé z návyků a vzdát se něčeho, co máme na rádi. Návrh komise je určitě pozitivní a byl už zlepšen pozměňovacími návrhy paní zpravodajky. Nicméně se obávám, že tato opatření nejsou dostatečně odvážná. Zatímco zde zazněly určitě dobré nápady, dobré myšlenky, je však obtížné zatím zhodnotit jejich efektivnost. Například návrh, který zazněl ohledně snížení těch eh, plastových nádob. Ale co to znamená významné snížení? 10%, 20%? 30 je to dostatečné snížení. Proč vlastně nestanovíme další cíle pro tyto výrobky. Myslím si, že bychom to měli přeskoumat velmi pozorně, jaké výrobky by měly být zařazeny do přísnější legislativy. A co se týká časového plánu, tak to také působí problém snížení spotřeby 6 let po zapracování do národní legislativy, to znamená 8 až 9 let od dnešního dne, no to je dost dlouhé období. A to platí také pro hodnocení směrnice, která je velmi důležitá pro to, abychom dokázali zhodnotit efektivnost. Abych to schrnul, Eh, znečištění moří a oceánu, vážení kolegové, jak jste se zmínili, je opravdu velmi naléhavý a závažný problém a tato naléhavost se bude stále zvyšovat. To se týká celé Evropy, ale zejména a zejména mé země která má velkou rozlohu pobřeží, takže je potřeba postavit se čelem k tomuto problému, řešit ho u zdroje a bohužel nemáme ten luxus, že bychom měli dostatek času a mohli promeškat další příležitost. Děkuji. Pan Dorfman. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že ten cíl snížit objem plastových odpadů je správný, ale když se podívám na to, jak komunikujeme, a když vidím, že my máme strategii v EU, která by měla zabránit tomu obrovskému koberci plastů v Pacifiku, tak musím říct, že úplně přesně nevím, jak se evropský plast tam dostal. Suezem nebo panamským průplavem, tomu moc nerozumím. Nedávno jsem četl, že přes 90% tohoto plastu pochází z deseti řek tohoto světa. Osm z těch řek je v Asii, dvě v Africe. Takže je třeba mm, vidět to realisticky a myslím si, že bychom měli mít na paměti, že je to hlavně otázka recyklace a rozumné oběhové ekonomiky. Je třeba, eh, aby ty Odbouratelné plasty taky nekončily v moři, ani to by se mi nelíbilo. Žádný odpad nepatří eh, do, od, do moře nebo do řeky, musí to se vrátit do toho oběhu a být znovu využito pro ekonomické účely. Myslím, že tyhle věci, závěry od plastových lahví by se měly dělat tak, aby se prostě neodlomily od té lahvy. Máme dobrou zkušenost s plechovkami, které se vyrábějí tak, že ta otvírací část tam prostě zůstane vyset a od té doby prostě tyhle malé věci v přírodě nevidíme, ale nemyslím si, že bychom dětem měli zakazovat balonky a myslet si tím, že spasíme svět. Tady bychom opravdu měli být um, trochu soudní a nepouštět se do takovýchto přehnaných aktivit. Děkuji, pan Poc. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom velmi krátce, já si vážím práce paní zpravodajky a e, toho, co navrhuje komise, je to problém, který je potřeba řešit, je potřeba řešit intenzivně. A jedinou věc, kterou bych k tomu rád dodal, protože jsem ji nikde nenašel, e, když e, jsem se zabýval těmi plasty, je otázka, co se děje, a teď eh, se na mě nezlobte, že to eh, uvádím tady při téhle příležitosti, co se děje s obrusem eh, pneumatik. On to totiž nikdo neví. To jsou částice, které jsou od velikosti nano po velikost mikro. Jsou jich neuvěřitelná množství, ty odhady ani průmysl výrobců pneumatik nebyl schopen vůbec mi říct, jaké množství toho obrusu, těch mikročástic, když se ojedou, ojíždějí ty pneumatiky, kolik toho je, jsou to také plasty. E, zřejmě to ovlivňuje naše zdraví tady bezprostředně na kontinentě v Evropě. Není to otázka nějakého koláče v oceánu, je to něco, co tady nám ucpává kanály, ucpává nám to plíce, patrně to proniká do našich organismů a nikde, nikdy, nikdo to zatím neřešil. Ani průmysl, ani komise, vůbec nikdo. Takže je e, otázka, e, jestli bychom se neměli v rámci téhleté legislativy tou věcí také zabývat formou nějakého pozměňovacího návrhu, který e, mám v tuhle tu chvíli připravený. A rád bych slyšel názor komise na to, jestli tenhle problém by taky nebylo dobré řešit právě v rámci tady téhleté legislativy. Děkuji. Děkuji, pan Caputo. Děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu opakovat to, co už řekli kolegové. Místo toho bych rád zmínil věc, která tady nedostatečně zatím zazněla. Jaké tedy budou dopady když bychom opustili plasty? No to je naléhavá otázka, která se musí vyřešit a samozřejmě je třeba intervenovat. Proto vítám ta různá korektivní opatření, ale měla by být jasnozřivá, jak jen to půjde, protože tím vlastně budeme zakládat nový model udržitelnosti a koběhové ekonomiky je třeba mm, zmínit kolektivní chování a zmínit také otázku alternativních materiálů, jakým způsobem se dostanou na trh a co vůbec na trh přijde, až tohle bude zakázáno. Jsou tady studie, které ukazují na dvě přímé alternativy. Bioplasty a papír v případě eh, třeba nádobí a bioplasty to je něco, co trh vyžaduje a není možné to stoprocentně náradit. Je potřeba dál se věnovat výzkumu a pak je tady také otázka nákladů. To je věc, na kterou se musí myslet v případě celulózy a papíru. To rozhodně bude mít velký vliv na životní prostředí. Výroba papíru je dost náročná. To znamená, tlak je větší a funkčně viděno je tam docela velké omezení. Takže i kompostovatelnost tím může být ohrožena, takže bude tady další znečištění, které akorát možná bude méně vidět. Proto musíme mít na mysli i to kolektivní chování a je třeba zabránit tomu, abychom pak měli bioplasty nebo papírové produkty, které se třeba rychleji odbourávají, ale přesto pro, působí problémy. Děkuji, pan Dali, paní Dali. Thank you, chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala paní zpravodajce Myslím si také, že tato směrnice by se měla zaměřovat na prevenci odpadu a e, to už tady konec konců mělo řečeno, bylo řečeno, měli bychom se e, zabývat výrobou, ale e, také efektivním prováděním této směrnice. Děkuji paní zpravodajce za to, že ještě vylepšila návrh směrnice, který předložila komise. Já souhlasím s tím, že odstraňování odpadu by mělo být eh, sdílenou zátěží. Eh, měli by se na tom podílet jak výrobci, tak mimo jiné také spotřebitelé, které, kteří by měli změnit svoje návyky a měli by tedy eh, získat udržitelné spotřebitelské návrky. Toto je první důležitý krok, ale pro bezpečnost našich občanů a také pro bezpečnost životního prostředí potřebujeme efektivní metodologii, která umožní konkrétní kroky na úrovni členských států. Eh, a dále musíme tyto kroky eh, řádným způsobem provádět. My musíme ten problém řešit v jádru a proto musíme změnit výrobní postupy, musíme vytvořit pobídky jak pro průmyslové podniky, tak pro spotřebitele, protože pouze tím posílíme oběhové hospodářství. A ještě jedna věc, potřebujeme jasnou terminologii, abychom zabránili zmatkům, eh, protože někdy ty dvojznačné pojmy mohou způsobit eh, nezamýšlené důsledky. Ráda bych tedy rozšířila seznam možností, které tedy budou mít členské státy k dispozici. Konec konců to navrhuje i paní zpravodajka. Eh, já si myslím, že tedy bude dobré, pokud tedy v tomto eh, případě přijmeme eh, tu směrnici, potřebujeme rámec, který umožní správné provádění a zachrání nebo bude přispívat k ochraně životního prostředí. Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Vypadá to, že ne. Takže má slovo pan Saudaskas. Děkuji, paní předsedkyně, a dovolte mi, abych poděkoval paní zpravodajce Frederice Ries za návrh zprávy. Já si myslím, že tato zpráva je výchozím bodem pro velmi podrobnou diskuzi, kterou tady s parlamentem povedeme a zároveň tady se budeme snažit zachovat harmonogram toho legislativního postupu. Dovolte mi, abych tedy eh, tady přednesl několik úvodních úvah. My jsme si tu zprávu s velkým zájmem přečetli. Přečetli jsme si taky návrhy stanovisek dalších výborů Evropského parlamentu, o kterých už eh, bylo diskutováno v některých výrobech, v některých se tak stane v nadcházejících dnech. A jsme rádi, že tady návrh komise se tady setkává s velkou podporou. Celá řada diskuzí, které jste vedli tady ve výboru o směrnici o odpadech a o dalších směrnicích, tak eh, ukázala, že důležitá je prevence. A já si myslím, že to je přesně náš zájem. Chceme se soustředit na prevenci. My jsme to zmínili, nebo je to zmíněno také v opatření, které navrhuje paní zpravodajka, některá tedy se kryjí s, tím, která jsme navrhl, s těmi, která jsme navrhli my sami. Jde o uh, cíle, pokud jde o minimální množství recyklovatelných odpadů. Týká se to obalů na potraviny, rybářského náčiní, jde také o e, rozšířenou oznamovací povinnost, e, zahrnuty jsou do toho také cigaretové filtry. Pokud jde o plastové tašky, tak nám šlo o to, abychom byli naprosto v souladu e, s, se směrnicí o odpadech z obalových materiálů. To znamená, že tady zavádíme, nebo tam jsou tedy cíle pro lehké tašky ale eh, tady jde o ultralehké tašky. Eh, sice tam jsou, ale jsou předmětem možných výjimek ze, str- ze strany členských států, pokud se dostojí eh, těm cílům, ale my víme, že se musíme zaměřit i na ty ultralehké tašky. Data, která máme k dispozici, ukazují, že již zavedená opatření byla velmi účinná. Pokud jde o cíle eh, týkající se recyklace obsahu takto nebylo tedy součástí návrhu komise a nicméně uznáváme, že pokud jde o stimulaci investic, pokud, pokud jde o uh, tříděný sběr odpadu, by takovéto kroky byly velmi účinné. Jde o prosazování strategie v oblasti plastů. Snažíme se tuto otázky, otázku řešit v rámci revize základních předpokladů pro směrnici o odpadech z obalových materiálů. Budeme k tomu přistupovat globálně, nebudeme se eh, tedy zaměřovat čistě na ty plasty na jedno použití, ale jsme si tedy vědomi toho základního problému a budou tedy do toho zapojeny i průmyslové podniky, všechny zúčastněné strany, tak abychom zjistili, do jaké míry se tedy mohou eh, zapojit eh, do eh, této snahy. Následně, až tedy proběhne celá ta konzultace, zjistíme, do jaké míry jsou potřeba nějaké změny. Pokud jde o rybářské náčiní, tak my v tuto chvíli nejsme schopni tedy podpořit tento cíl. Potřebujeme totiž eh, přesná data o odpadu z rybářského nařízení, ale tedy musím uznat, že eh, takovéto opatření by představovalo dobrou pobídku pro eh, výrobce. Rybářské náčiní je materiál, který má obrovský potenciál, pokud jde o recyklaci a myslím si, že by to přispělo k oběhovému přístupu a právě to je opatření, na které se komise spoléhá a Eh, také jsme eh, v tomto smyslu eh, v kontaktu s výborem pro rybolov. Nicméně musíme přesně vědět, kolik toho, z toho rybářského náčiní se vrací do přístavu, tak abychom věděli, do jaké míry je takovýto přístup možný. Některé pozměňovací návrhy bohužel snižují ambici komise, z čehož velmi litujeme. Pokud jde o eh, zodpovědnost výrobců za eh, čištění, tak my eh, jako komise se tedy zaměřujeme na odpad v mořích a snažíme se tedy dostat odpovědnosti všech. Snažíme se tedy vycházet ze směrnice o odpadech z obalových materiálů, která požaduje po členských státech, aby se podíleli na odstraňování tohoto znečištění a právě to je totiž hlavní eh, zdroj, právě, právě spotřebitelé jsou tedy eh, největším zdrojem znečištění, ale my zároveň uznáváme, že je potřeba do toho vnést určitou přiměřenost, proporcionalitu a právě proto se nechceme soustředit pouze na výjimky, eh, které by se týkaly tedy čištění řek a jezer a, a budeme se snažit o vyvážený přístup. Pokud jde o sycené nápoje a příslušnou výjimku, tak eh, my eh, máme neustále na paměti, že právě plastové lahve od nápojů jsou tedy tím nejdůležitějším zdrojem odpadu a mm, zahájíme dialog eh, s průmyslovými podniky v podstatě eh, tady máte dvě lahve na stolech s modrým víčkem a s červeným víčkem. Ty lahve s modrým víčkem by tedy byly předmětem této směrnice, ty lahve s červeným víčkem by z toho byly vyňaty. Eh, přitom mají stejný eh, dopad na životní prostředí, to znamená, že nad tím se musíme ještě jednou zamyslet. Jsme si vědomi toho, že průmyslové podniky mají velké obavy, pokud jde o soulad s těmito pravidly a proto se tedy budeme i nadále snažit najít ten nejvhodnější způsob, jak eh, ty požadované změny zavést. A další věc, my už jsme hovořili s mnoha zúčastněnými stranami a proto víme, že některá opatření by tedy přispěla eh, k vyjasnění. Jde například o to, které výrobky jsou toto směrnicí pokryty. Eh, jde o nádoby na jídlo, o zákaz marketingu a tak dále. Komise bude i nadále spolupracovat s dalšími zúčastněnými institucemi, tak abychom tedy zavedli jednoznačnou definici na evropské úrovni a to se týká mimo jiné také různých alternativ, ať už e, jsou to tedy e, výrobky na jedno použití z polymerů, Eh, protože některé alternativy mohou být úplně stejně škodlivé. Musím eh, přiznat, že toto je poněkud šedá zóna a že eh, to musíme ještě blíže vyjasnit, že se v tom musíme více zorientovat. A konečně úplně poslední věc. Pan Demesmarker se zeptal na podstatné snížení, proč tady není konkrétní procento. Ano, my jsme tady neměli žádnou referenci, o kterou bychom se mohli opřít, to znamená, že jsme zmínili eh, eh, zásadní snížení. V každém případě, pokud bychom neudělali nic, eh, to znamená, že Eh, pokud bychom neudělali nic, tak spotřeba plastu na jedno použití by se významně eh, zvýšila. To znamená, pokud to zůstane na stejné úrovni, tak už to bude tedy zlepšení. Ale musíme se snažit o to, aby tato směrnice přinesla ještě snížení tohoto eh, odpadu. Jakmile budeme mít k dispozici čísla, tak můžeme dále pracovat na nějakých konkrétních cílech. A úplně poslední bod. Pan Poc hovořil o mikroplastech. Mikroplasty Eh, jsou tedy zásadní otázkou, ale zároveň to není tedy předmět, předmětem této směrnice, konkrétně pneumatiky, tak tady to není eh, záměr, tady je to eh, tedy výsledek obrušování a my jsme se zaměřili na možnosti označování eh, pneumatik. Já už teď v tuto chvíli nevím, eh, který konkrétní nástroj to byl, ale v každém případě šlo o označování pneumatik a na to se budeme tedy zaměřovat i do budoucna. V tuto chvíli bych chtěl poděkovat všem, včetně paní Rýs, včetně paní předsedkyně za to, že tedy zorganizovala tuto rozpravu a mm, ta, ten návrh zprávy je velmi slibný a já se těším na další spolupráci s Evropským parlamentem protože vyjednávání tady budou muset postupovat před poměrně rychlým tempem. Děkuji. A nyní tady dostane slovo paní Rýs. A byla bych velmi ráda, kdybyste, si, kdybyste vám stačilo pět minut. Ano, já skutečně budu co nejstručnější. Mohu děkuji zástupci Evropské komise za jeho odpovědi. Já nebudu opakovat, ale pan Florence měl pravdu, když říká, že možná je to obrovská šance, kterou bych, které bychom se měli chopit, zejména v oblasti inovace a komise uvádí zde některá pozitivní čísla. Je zde obava ohledně těch nafukovacích balonků a malých dětí. Tady jsou tedy alternativy. Nech, já jsem pochopila, že někteří by možná chtěli řešit tento problém, ale myslím si, že ten problém těch alternativních eh, součástí balonku zde existuje, takže nechceme zde jaksi brát dětem radost, určitě to není cíl. Pak je zde e, otázka těch ultralehkých tašek a pitlíků nebezpečných, nebezpečné látky. To jsem dala do úvodního ustanovení samozřejmě a podíváme se, jak na tom můžeme spolupracovat, abychom to doladili. Ty zdravojímky ve zdravotnictví, pan Paulucci o tom hovořil, ty jsou tam výslovně uvedeny, už komise je uvedla ve svém návrhu, pan Demesmajker. Myslím si, že vy jste hovořil o tom těch minimálních standardech. Ano, máme šanci, jsme si vědomi tohoto všeho a máme eh, jasné stanovisko. Není to vždy, že máme eh, souhlasná stanoviska, že sdílíme tyto obavy pokud eh, vlastně eh, jim dáme to, <laughs> všichni experti říkají, že se to bude opakovat, takže je potřeba, abychom tuto šanci skutečně využili, abychom se jí chopili pan Dorfman a to říkali i ostatní v předchozí rozpravě. Ten uvedl to číslo, zejména osm znečištěných řek v Ázii a v Africe, z, kterého pochá, z kterých pochází většina znečištění. Já jsem začala svůj úvodní projev, eh, že když jsem řekla, že to není důvod, proč by by Evropa neměla jednat. Je to stejně jako v oblasti boje proti klimatických změnách. I když Evropa je malý, jen málo přispívá k těmto eh, problémům, ale mělo by velkým dílem přispět k řešením těchto problémů. Já jsem měla stejnou obavu, kterou jste, jste zde vyjádřili ohledně těch mikroplastů, nejen z pneumatik opotřebených, ale také se syntetických látek, což přispívá ze 63% k znečištění mikroplastů oceánu. Tady toto jsou dvě ústavní ustanovení, ale tato problematika je zohledněna a musíme se podívat, jakým způsobem to zapracovat do článku a už se blížím k závěru, paní předsedkyně, takže toto všechno ještě budeme spolu dolaďovat. Ještě jsem zde nehovořila o otázce definic, ano, bublinkové eh, nápoje. O tom se zmínil zástupce komise i pan Petučiny. Výrobci prostě nejsou schopni eh, řešit tady ten problém těch eh, nápojů z bublinkových co se týká těch eh, uzávěrů, které by mohly být připevněny k lahvi, ne, neodlamovat se, to je možná také věc, kterými by se měli výrobci zamývat. A my samozřejmě posloucháme všechny tyto obavy a komi, co se týká návrhu komise ohledně recyklace, to číslo je 15%. Ono to není moc když se podíváme na Norsko, dvě hlavní flotily, tak tam vlastně je to 85%, takže říci, že dosáhnout 15% v oblasti rybolovu, že to je příliš ambiciozní cíl, ne, ne, ne, ne, to si myslím, že je spíše minimální cíl a měli bychom mít ještě dále. Jsem už 20 let eh, poslankyní ve výboru Envy a nikdy jsem nezažila tak pozitivní eh, ohlas. Máme zde stanoviska, 85 procent tedy zhruba pozitivních návrhů, takže si myslím, že samozřejmě s určitými rozdíly se nám podaří dosáhnout uspokojivého výsledku. S kolegy stínovými zpravodají na příští schůzi ve Štrasburku si myslím, že se nám podaří dospět k pozitivnímu výsledku a uzavřít tuto věc do konce našeho volebního období. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem kolegům, kteří se k tomu vyjádřili. 4. září je lhuta pro pozměňovací návrhy a 10. 11. října budeme na své schůzi o tom hlasovat. Teď další bod, který je, myslím, stejně zajímavý a to je výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla. Budeme se věnovat návrhu zprávy, procedura je spolurozhodování a slovo má pan zpravodaj kolega Eichhout. Děkuji. Možná chviličku počkáme, až balonková lobby opustí místnost. But I can recommend everyone to stay over because it's uh, this this ale i tohle téma je velice zajímavé. Setrvejte, jsou to ta velká těžká nákladní vozidla a emisní normy CO2. Uh, um, Možná, abych začal, tak uh, začnu tím, když se podíváte na pařížskou dohodu, kterou jsme také podepsali, když se podíváte, jak to vypadá s těmi cíly, které ostatně uznal i parlament v té své vizi tak jsme dospěli k závěru, že my, tedy Evropský parlament, že doprava, sektor dopravy by se do poloviny století měla dostat téměř k nule, co se emisí týče. V tuto chvíli doprava je jediný velký sektor, kde ty emise stále rostou. 25%, čtvrtina je právě z dopravy toho všeho. V tomto smyslu Zcela jasně je tady potřeba specifickou politiku. My také víme, že doprava není součást ETS, to znamená, spadá to pod jiný dokument. Státy mají své národní cíle a když se podíváte na tu analýzu, tak nejnákladnější opatření v tom sektoru nikoli v ETS je doprava a specificky ty emise CO2, standardy CO2 a vidím, zpravodaje k tomuto dokumentu, ale jde to i právě o těžká nákladní vozidla. Je e, nutné, aby doprava přispěla ke snižování, ale je třeba, abychom přistoupili k tomu se správnými pobídkami, které povedou k nulovým emisím v polovině století Vypadá to jako velmi dlouhá cesta, my víme ale, že je třeba inovovat, je třeba přijít s pobídkami pro inovace, tak abychom tento cíl do roku 2050 neminuli. Návrh komise se nám zamlouvá, přišel koncem května a plánujeme Eh, rychlou proceduru, tak abychom zajistili, že se ten dokument uzavře ještě za rakouského předsednictví. To znamená, že harmonogram je opravdu našlapaný. Jsem v kontaktu se stínovými zpravodaji, jsou tady lhouty pro pozměňovací návrhy, ale bude to těžké, ale myslím si, že to zvládneme, budeme mít vyváženou zprávu s tou pravou eh, mírou pobídek a patřičně ambiciozní. Proto ten návrh CO2 a těžká nákladní vozidla snad přispěje k dobré změně v oblasti dopravy, protože to hrozně potřebujeme, aby to začalo klesat i v dopravě, stejně jako v jiných sektorech. Máme tady posouzení dopadu od komise, to bedlivě sledujeme. Je tady vždycky velká poptávka po posouzení dopadů a máme pocit, že v určitou chvíli jakoby Evropská komise mm, nesledovala úplně svá vlastní doporučení z posouzení dopadů. V tom posouzení dopadů je jasně řečeno, že stávající technologie ten sektor může omezit o 50 do roku, 20%, do roku 2050, tedy to posouzení dopadu, ta přišlo s cílem 15% do roku 2050. My to úplně nechápeme, když říkáte, že 15, pardon, 15 až 20% se dá dosáhnout, tak by tam ten cíl měl být 20%, protože později komise bude přesně propočítávat, že čistý úsporný efekt bude těch 20% pro společnost a Máme tady dostatečný prostor pro inovace těch 20%. Jediné, kde máte vyč, vyšší náklady, je pro výrobce. Ano, ale myslím, že je třeba, když jste zákonodárce, sledovat profit pro celou společnost a pokud se toho dá dosáhnout, tak si to musíte vytknout jako cíl. A proto my tady máme těch 20% do roku 2025 a navíc k tomu tyhle výpočty eh, zatím nepracují s domněnkou nulo emis, bezemisních emisních ale ty výrobci velkých těžkých nákladních vozidel už teď hovoří o elektrovozidech, takže pokud to tam zapracujete, tak pak byste mohli se dostat i přes těch 20%. Ve vší skromnosti říkám, že můj návrh je zcela skromný. E, já jsem zelený a jako takový k tomu přistupuji. V dlouhodobé cíle jsou důležité, abychom viděli, co je potřeba. Když chcete mít v roce 2050 nulové emise, je třeba vypočítat, co budete mít v roce 2030 a tam máme ten cíl 45%. Samozřejmě my víme, že je tady již návrh, o kterém se hovoří a my víme, že je důležité provést review, Uznáváme, že je možné změnit ten cíl pro rok 2030, ale my bychom rádi viděli změnu jenom směrem nahoru, protože víme, že technologické změny v tomto sektoru jdou tak rychle, že je pravděpodobné, že za pár let se na ty cíle, které stanovujeme dnes, budeme dívat tak a budeme si říkat, jech, a proč jsme se tak drželi při zemi. To jsou tedy cíle stanovované pro omezení, to také bude eh, důležité. Je tu ještě pár dalších věcí, kterým bychom se chtěli věnovat a to je, jak podporovat ty bezemisní nebo nízkoemisní a bezemisní, co s mandátem možná to neumím správně vyslovit a zkrátka zlev mandát co se týká posouzení dopadů, chtěl bych zdůraznit, že pobídky na bezemisní a nízkoemisní vozidla tady jsou ty pobídky, kterého vycházejí z pevného mandátu. Je třeba mít tady regulativní signál pro výrobce zlev a vev. To je z návrhu komise a proto my si myslíme, že bychom ten mandát měli vzít za svůj ale týká se to všech regulovaných kategorií, protože ten cíl je jenom pro čtyři ty kategorie. Nevíme, proč to tak je, ale slev je pro všechny kategorie, tak abychom zajistili, že to bude platné všude. Pak je tady samozřejmě otázka autobusů. Když se podíváte na návrh komise, tak tam to sice taky je, ale když se podíváte na autobusy, tak ty jsou natolik opřed, do, vepředu, takže mandát by asi autobusy splnili a mít samostatný pro autobusy, to nevím. Komise by nám měla pomoct získat eh, správnou definici, aby se rozlišily autobusy, anglicky buses a coaches, různé typy autobusů. A potom Další věc, která může být předmětem diskuse, my navrhujeme flexibilitu v čase. Pokud se to nepodaří, dosáhnout těch cílů do roku 2025 je to možné, ale musí pak dosáhnout toho dalšího cíle stanovený třeba, stanoveného třeba pro rok 30. Samozřejmě e, komise pracuje se superkredity, myslí si, že to povede k podpoře Eh, vzniku bezemisních a nízkoemisních vozidel. My si nemyslíme, že je to správné. My jsme vymazali to snížení cílů. Myslím, že někdy posilujeme ty principy jako v článku 7 pak jsou tam jasné věci, které se týkají nezávislého testování, protože od všech skandálů jsme viděli a vidíme to pořád, že je to hrozně důležité. Musíme vědět, co měříme, musíme vědět, co se děje, musíme zlepšovat nezávislé testování abychom měli jistotu, že to, co nám výrobci také ohlásí, že to také je pravda. A pak očekávám, že někteří lidé budou hovořit o té prémii, o které komise hovoří. Lobbysté říkají, že to je cosi mimořádného. Já si myslím, že bych explicitně chtěl podpořit to, co komise dělá. Mají dobře definovanou metodiku, která se týká posouzení dopadů. Kdybychom to pak přizpůsobili, tak to bude levnější pak pro výrobce zaplatit Ehm, to, než aby investovali do těch inovací. Ono nejde o to, abychom dlouhodobě splnili ty ekologické cíle, nám jde o to, abychom stimulovali inovace tak, aby Evropa byla opravdu na špici. Je třeba podporovat to tak, aby ty prémie šly směrem k těm inovacím a ne, aby se výrobce rozhodl že, že to radši zaplatí, tak říkajíc. Takže plná podpora komisi, já si myslím, že se k tomu ještě vrátíme, leda co možná přinesou i kolegové. Děkuji. Děkuji, pane Ikaute. Stínový zpravodajové, pokud tu jsou, dostanou slovo pan Fielner. Děkuji paní předsedkyně, děkuji Basovi za jeho úvod. Musím říct, že mám trochu obavu z toho harmonogramu. Je to opravdu hodně těsné. Ne, že by se zatím nic neudělalo, ale musím říct, že zatím mám trochu obavu, že možná ty lhůty budou, budou příliš těsné. Největší výzva jsou dvě věci. Za prvé, chceme podpořit elektrifikaci, protože si myslíme, doufáme, že tohle je budoucnost a řešení tohoto problému. A zároveň musíme přijít s pobídkami a zvýšením efektivity spalovacích motorů, protože tady ještě určitě nějakou dobu budou. Já nejsem až tak nadšen celým tím konceptem jenom směrem k elektřině. Důvodem je, že za prvé žádný z těch velkých elektrických nákladáků tady zatím není. Doufejme, že bude, jsou tady plány, ale zatím jsme nic neviděli. Zatím se neprodal ani jeden jediný. Takže říkat, že tohle je řešení a jediné řešení, to není úplně dobře. A pak je důležitá věc, že potřebujeme pak k tomu infrastrukturu. Infrastruktura zatím také není příliš rozvinutá a pak musí být ekologicky přijatelná výroba té elektřiny. Uh, zatím si nejsem úplně jist, že tohle všechno je splněno. Já si myslím, že by se měly superkredity na bezemisní vozidla zvýšit, protože pokud chceme přijít s tou pobídkou, tak bychom měli udělat co nejvíc. Nejekologičtější přístup jsou nejvyšší cíle, ale je třeba mít to všechno vyvážené. Musíme dělat věci a jak to říkáme, tak pak třeba bude málo času. Když třeba vsadíme na všechno, tak eh, nesmíme zapomínat i další směry. Návrh komise se těžko bude splňovat, ale možné to je. Hodně záleží na tom, jak vyhodnotíte to posuzování. Mám někdy dojem, že komise říká, že 15% do roku 2025 je se stávajícími technologiemi dostupné, pak je třeba ale kalkulovat, jak se to udělá, pak se podíváme na maziva, to by mohlo být tolik procent, pneumatiky, tolik a tolik procent, to by mohlo být daleko efektivnější. Chtěl bych to vidět, než tomu uvěřím. Rád bych viděl ty výpočty, které se zatím skrývají, abych tomu mohl věřit. Když se podíváte třeba na pneumatiky, tak jejich výrobci říkají, že tam ta eh, spotřeba je dvakrát větší, než je nějaká teoretická nějaký teoretický předpoklad, takže buď je to, buď je to špatně spočítané, a nebo by výrobci měli, tak říkajíc, opustit trh, když je to celé jinak. Ale já si myslím, že ten cíl 25 do 2025 je ambiciozní cíl protože mm, autobusy a nákladňáky, které se v té době budou prodávat, tak ty se v podstatě plánují už teď. Motory pro rok 2025 v podstatě na těch se teď už pracuje. Podívejte se na tu spotřebu dnes, podívejte se, mm, Mercedes a Scania, ty to pravděpodobně zvládnou, ale Iveco a MAN, to možná, tak říkajíc, nedají. Z těch cílů pro rok 2025 máme jistou představu, protože to je vlastně krátká doba. Uvidíme, co je technicky možné. Ti delší cíle 2030 je snadné uvěřit, že se to podaří. Zase to bude záležet na tom, jak to bude s detaily. A ještě těch pár detailů. Za prvé, je důležité pracovat s tona CO2 na, tuna CO2 na kilometr. Pokud to nebudeme dělat, tak budeme mít menší a méně efektivní vozidla. To také definu, reflektuje ta definice vozidel bez emisí podle stejné logiky je důležité mít podskupinu pro ta velkokapacitní vozidla. My víme, že dlouhé, delší nákladáky jsou efektivnější. Když se podíváme, tak je důležité tu efektivitu podporovat. Ještě jedna důležitá věc o vektoru, a na tom se asi shodneme. My všichni víme, že vektor nereflektuje realitu. My to víme. To je počítačový program v komisi. Ale jako důsledek toho je těžké chtít, aby firmy definovaly, když jejich eh, výsledky jsou jiné ve srovnání s vektorem. O to nic nevypovídá o realitě. To pokud je tam nějaký rozdíl, tak bychom měli updateovat vektor. A doufejme, že kdyby se to dělalo rok co rok, tak by to bylo užitečné. Jsou tam různé ekologické parametry, banky a půjčky, to je velice důležité pro to, aby se ty technologie mohly vůbec zavádět. Komise to zbytečně zkomplikovala. Já si myslím, že když prodáváte nákladák, tak eh, byste měli být schopni eh, rozhodovat se i o kreditech, o financování lidé budou reagovat takticky, pokud budou nějaké výjimky a změny ve Švédsku. Třeba dostáváte peníze za to, kolik máte dětí. Jak když máte hodně dětí za krátkou dobu, tak máte víc peněz, takže lidé chodí do postele a mají v ruce kalendář. My taky vyrábíme nákladáky, takže tohle mi opravdu dělá starost. Měli bychom to mít jasně a když něco překročíte, pak to můžete vyučívat. Tak, další věc, alternativní paliva. Vím, že jsme o nich dlouze, dlouze diskutovali. Zatím nemáme legislativu, která by eh, řekla, je jedno, co do toho lijete, nám záleží, co leze z výfuku. Co se týká biopaliv, tak my eh, chceme zbavit se obav. Vím, že kolegové o to mají obavy, ale my teď nemůžeme říct, že to nemělo smysl. Musíme k tomu nadále přistupovat tak. Pokud se nám to nepodaří vyvážit, tak někteří evropští výrobci budou mít problémy a krom toho se nová nákladní vozidla nebudou prodávat a lidi si budou opravovat ta stará. Děkuji, pane Fielnere. Teď pan Zofoli. Grazie, <clears throat> presidente, grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu zpravodaji za veškerou práci. A Nyní tedy konečně můžeme říci, že po dlouhých letech diskuzí a odmítání se nám v květnu konečně podařilo překonat veškerý odpor, pokud jde o sběr údajů o eh, těžkých vozidlech my si musíme uvědomit, že eh, tato vozidla dnes představují 6 veškerých emisí, emisí a pokud nic nepodnikneme, tak do roku 2030 by to mohlo být ne 6, ale 10 A právě proto je tento návrh velmi důležitý, abychom mohli prosadit eh, eh, pařížskou dohodu. a abychom také umožnili mnoha malým podnikům úsporu paliv. Často je to u těch malých podniků představuje zhruba 25 veškerých provozních nákladů a právě proto je velmi důležité, abychom tento návrh co možná nejrychleji schválili v rámci zrychleného, zrychleného postupu. Jsme si vědomi toho, že v roce 2022 budeme moci provést revizi podle článku 13. Domníváme se, že komise předložila návrh, který je rozumný a vyvážený. V roce 2025 to bude závazné a v roce 2030 dojde eh, k přeskumu my potom předložíme ještě další návrhy, tak aby celý ten návrh měl vyšší ambici a byl ambicioznější. A půjde nám především o ty cíle na roky 2025 až 2030. A kromě toho předložíme návrhy, které se budou týkat elektroautobusů ve městech a také obsahu konkrétně jde tedy o to, co všechno bude předmětem přeskumu v roce 2025. A půjde nám také o povídky, které s tím budou zpěty. Nejdůležitější ale je, abychom to nařízení vůbec přijali, tak abychom tuto záležitost neustále neodkládali, protože Musíme najít nutný soulad a musíme spolupracovat na tom, abychom ten cíl prosadili. Jak už jsem řekla, návrh komise je vyvážený a domnívám se, že musíme eh, přejít od slov k činům, tak abychom dostali eh, své pozici vůči Číně a Japan, Japonsku, protože tam ty emisní limity již platí. Výzkum a inovace v této oblasti by také měly být podpořeny, protože díky tomu budou v Evropě vytvářena velmi kvalitní pracovní místa. Děkuji, děkuji. A nyní má slovo pan Matthews. Děkuji, paní předsedkyně my jako politici se snažíme o to, abychom byli zvoleni, potom e, tedy máme e, zajištěno místo a očekáváme, že svět se změní podle našich potřeb, ale bohužel to takhle nefunguje. E, můžeme říci, že jsme tedy pro cíl 20, 15%, 30%, můžeme předložit nějaký návrh, ale to neznamená, že se tak stane. Stane se tak pouze tehdy, pokud bude k dispozici příslušná technologie. Stane se tak pouze tehdy, pokud ten cíl bude splnitelný. Pokud ten cíl je nesplnitelný, tak se zkrátka nesplní a je jedno, jak moc to budeme chtít a jak um, silná budou slova, která k tomu budeme používat. V reálném světě se nic nestane. Souhlasím s celou řadou věcí, který řekl švédský kolega přede mnou. Nebudu, nebudu je opakovat, ale důležité je, abychom si uvědomili, že když tady konkretizujeme postupy, kterými by průmyslové podniky a jednotlivci měli těch cílů dosáhnout, tak to bude, eh, nemusí mít nutně smysl, protože takhle to prostě nefunguje. Vlády, politici, eh, tedy Eh, často volili metody, které zkrátka nefungovaly. My se musíme podívat na to, jak te- jaká technologie tedy bude za 20 let. Nejde o to, abychom stanovovali závazné cíle, jde o to, aby to zkrátka bylo realizovatelné. A jedna z nevýhod toho, že tady stanovujeme nesplnitelné cíle, je to, že za to budeme muset zaplatit. A já si myslím, že to eh, tedy bude eh, také nevýhodné pro evropské podniky. Evropské podniky nebo eh, výroba se přesune pryč z Evropy zruší se tu pracovní místa a nikomu to nepomůže, protože nedosáhneme ani těch eh, pozitivních dopadů na životní prostředí, které všichni chceme. Naše frakce EKR tedy chce snížení emisí, ale chceme spolupracovat s průmyslem, chceme spolupracovat se spotřebiteli, tak abychom dosáhli toho, co je dosažitelné. E, tak nechceme stanovovat cíle, které jsou líbivé, které se dostanou na první stránky novin, ale které jsou zkrátka nesplnitelné. A proto se budeme této věci velmi pečlivě věnovat, budeme e, se za zabývat tím, jak se bude ten návrh dále vyvíjet. Já velmi eh, eh, já sdílím tady ty obavy, které tu zazněly na adresu toho harmonogramu, protože to je velmi závažná záležitost. Není to něco, co bychom měli eh, tady násilím zrychleně prosadit. To znamená, že stojíme za tou ambicí, ale jsme poněkud skeptičtí, pokud jde o konkrétní postupy, které byly navrženy. Děkuji paní předsedkyně a na závěr mi dovolte, abych řekl jednu věc. Já jsem eh, tady tady počekávala, že se tomu budeme věnovat před půl hodinou. Děkuji. Reed. A nyní paní Reed. Thank you. I am Niels Torvalds this time, <laughs> and I will share with you his remarks on uh, the report. Děkuji. Zaprvé chci poděkovat panu Ekovi za to, že se věnoval té otázce čistší dopravy. Ta zpráva byla velice důležitá pro mou práci. To byly vlastně ty první standardy CO2 pro těžká nákladní vozidla v Evropě. Doufám, že se budeme rychle pohybovat směrem k bezemisní nebo nízkoemisní dopravě. Jde o všechny velikosti elektronákladáků v příštích letech nejrůznějších značek. Je to důležité téma a měli bychom se mu věnovat. Musíme být dost odvážní, abychom věděli, že můžeme hovořit o prostředcích, které povedou ke snížení emisí jednou provždy. Čím dříve, tím lépe. Musíme mít čistou dopravu a tomu musíme položit základy už teď. Máme odpovědnost za to, abychom věci stanovovali na samotném počátku. Jak řekl Niels, nesmíme mít legislativu s výjimkami. Cíle omezení emisí a pobídky eh, vedoucí k těm bezemisním nákladním vozidlům jsou velice důležité a Niels o tom hovořil. Je třeba mít nějaké kvóty nebo nějaké jiné typy pobídek, tomu se ještě musíme věnovat, co to bude, ale je jasné, že pobídky budou potřeba k tomu, abychom se posunuli směrem k nízkoemisním a bezemisním nákladním vozům. Pak se také hovořilo o infrastruktuně. Neměli bychom se pustit do nějaké debaty, co bylo dřív, vejce nebo slepice. Také bychom měli využít příležitost a zeptat se komise, jak to bude s rokem 2019 s tím limitem, zda komise se neobává, že tady došlo k nějakému umělému nafouknutí. Děkuji a teď pan Ikaut. Paní, Děkuji. Paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, letos jsme zažili skutečně extrémní rok v Evropě, který vedl ke mnoha globálním katastrofám. Klimatické změny, oteplování je nyní skutečně reálné přes Atlantik a zde v tomto parlamentu tedy, eh, musím hodnotíme nyní vliv lidí na klima ty, to oteplování klimatu způsobené lidskou činností je reálné a skutečně postupuje rychle, proto musíme co nejrychleji a nejaktivněji eh, reagovat a už nemůžeme čekat automobilové koncerny v Evropě provádějí masivní změny ve svém myšlení, ve svém způsobu výroby. E, vlastně máme zde ty e, smrtelné nebo smrtící důsledky globálního oteplování na lidi to globální oteplování bude vlastně e, jednoho dne vyšší a skutečně povede k obrovskému množství obětí a proto je to potřeba vyvážit, protože skutečně globální oteplování klimatu má katastrofální důsledky na biologickou rozmanitost na naší planetě. Nicméně profit, zisk tedy koncernů a spokojenost akcionářů je někdy tedy eh, důležitější než rozvoj eh, alternativních pohoných systémů. Takže toto je eh, samozřejmě nezodpovědné a krátko zraké jednání. Například Čína a Japonsko už nyní eh, se věnují vývoji hybridních vozidel a elektromobilů, protože skutečně toto všechno nesmírným způsobem zatěžuje životní prostředí. A lidi kolegové, stojíme zde před jednoduchým rozhodnutím. Chceme dnes udržitelné podmínky pro eh, důstojnou budoucnost pro příští generace, které chceme vytvořit, anebo chceme nadále vlastně nechat eh, trpět tuto situaci, snášet, která existuje. Jsou zde stíle z pařížské konference, které jsme odsouhlasili, ale bohužel ještě nebylo uděláno dostatečně k tomu, aby byly dodrženy a splněny tyto cíle eh, z pařížské dohody. Zejména jde o drastické snížení emisí CO2 ze silniční dopravy při výrobě elektřiny, v zemědělství a v mnoha dalších eh, odvětvích. Snížení emisí CO2 u nákladních automobilů o 15 nebo 20 do roku 2025 a o 30 do roku 2030. To je nezbytná věc. Je to samozřejmě spojeno s určitými obtížemi je například těch nabíjecích stanic. A samozřejmě také eh, to může spole- přinést vytváření pracovních eh, míst při výrobě eh, elektromobilů a hybridních automobilů pro každé musíme, pro každé další zpomalení těchto, eh, tohoto vývoje bychom platili příliš vysokou cenu a to si nemůžeme dovolit. Automobilový průmysl musí eh, uznat svou zodpovědnost a přispívat k výraznému snížení emisí CO2 to znamená vyvíjet eh, automobily bez emisí nebo s nízkými eh, emisemi a to musí upřednostnit před svým ziskem. Musíme vyslat jasný signál, využít tuto šanci. Moje frakce a já v každém případě plně pro podporujeme ambiciózní návrhy této zprávy a mohu vám k ní pouze pogratulovat. Děkuji. Okay, thank you. Ano, děkuji. A nyní, nyní paní Evy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych se i já vyjádřila k tomuto návrhu. Jsem ráda, že konečně můžeme diskutovat s kolegy eh, o této věci. Evropská unie se konečně odhodlala začít řešit a snižovat emise těžkých vozidel. Tím se vlastně připojujeme k zemím, jako jsou Spojené státy, Japonsko nebo Čína, kde už takovéto limity platí. Já se domnívám, že ta situace je výhodná v tom smyslu, že díky tomu budeme schopni efektivně spolupracovat na, tém, na tomto nařízení. A to nařízení řeší mimo jiné také eh, předávání dat v oblasti emisí CO2. My jsme v červnu dosáhli dohody. Emise CO2 z eh, nákladních vozidel a automobilů zatím nebyly předmětem žádné právní úpravy, což vedlo ke konfliktům a já si myslím, že konečně bychom měli těmto konfliktům zabránit jako spolu normotvůrci. mezi lety 2010 by e, došlo k nárůstu emisí z těžkých vozidel o 9%, protože neustále roste objem dopravy. A ráda bych vyzdvihla ještě jednu věc. Díky těmto pravidlům e, tedy budou e, moci snížit svoje provozní náklady i přepravní společnosti. Musíme vytvořit limity pro CO2, které umožní skutečně úspory do roku 2030. Myslím si, že se musíme snažit o skutečný převrat, pokud jde o elektromobilitu. Vzhledem ke, k současné situaci, o které hovořila celá řada řečníků přede mnou. Ta současná situace je totiž poměrně absurdní. Sice existují příslušné technologie, které zvyšují energetickou účinnost až o 80 Díky těmto technologiím by již nyní mohly dopravní společnosti ušetřit 2,7 miliard euro. Ale tyto technologie jsou používány pouze marginálně kvůli tomu, Eh, že tady nejsou k dispozici eh, normy týkající se redukce snížení. Jsou to v podstatě pouze takové možnosti obce, eh, které výrobci nabízejí, ale stínou stránkou je, že vozidla, která tyto technologie mají, jsou hodně dražší. A já si myslím, že to je nepřijatelné, že zkrátka musíme stanovit velmi ambiciozní cíle, pokud jde o snížení emisí CO2 různé přepravní, dopravní společnosti se sami vyslovili o, e, pro snížení o 24 do roku 2025. Já si myslím, že do roku 2025 by to bylo, mělo být minimálně 10 Eh, u těch eh, eh, nízkouhlíkových vozidel. Celkem by to mělo být 20 Elektromobily by měly být považovány za možnou alternativu i v oblasti těžkých vozidel. Mnoho evropských měst se snaží zakazovat eh, auta s naftovými motory, protože je jim zřejmé, že naftová vozidla sebou nesou mnoho eh, problémů v oblasti eh, znečištění ovzduší. Pan, pan kolega Eichhout předložil velmi dobrý návrh. My s jeho návrhy souhlasíme. Jde tedy o Eh, snížení do roku 2025 a potom mm, po roce 2030. Já jako stínová zpravodajka se domnívám, že bychom měli podporovat nízkoemisní mobilitu. Měli bychom tady stanovit minimální požadavky, pokud jde o podíl nízkoemisních vozidel na vozovém parku do roku 2025. A výrobci musí již nyní eh, přislíbit příslušné investice, protože jen tak to bude možné. Eh, předložíme tedy pozměňovací návrhy a já vám v tuto chvíli eh, děkuji za pozornost a všem zúčastněným za odvedenou práci. Děkuji. Eh, děkuji, tím jsme vyčerpali přihlášené stínové zpravodaje a nyní má slovo paní Ayuso. Děkuji, paní předsedkyně, na, za, na úvod bych chtěla poděkovat zpravodaji a blahopřeji mu za jeho práci, kterou odvedl. Mnívám se, že návrh komise je vyvážený a realistický. Jak již řekl pan Eckhout, parlament by skutečně měl být eh, možná ještě ambicioznější. Skutečně technicky je možné jít ještě dále v splnění těchto cílů a jak jste zaznělo, v konečné fázi to bude spotřebitel, který bude platit. Náklady pro výrobce, ty jsou v konečné fázi vždy přeneseny na spotřebitele. Takže my, když chceme být ambiciozní, tak musíme mít na paměti toto všechno. Já zcela souvisím s návrhem týkajícím se flexibility. A pokud se týká elektromobilů, jsou skvělé, protože ne mají žádné emise, ale zase je to vlastně baterie na kolech a musíme také myslet na eh, podmínky, na to, že při výrobě této baterie vlastně vzniká mnoho emisí a spotřebovává se hodně vody. A tyto baterie jsou vlastně naprogramované, mají, dejme tomu, paměť v sobě nebo programování jako telefon. Musíme také myslet na jejich životnost, na to, když dojdou na konec životnosti, bude potřeba je recyklovat a tak dále. Takže toto všechno musíme brát v potaz, globální podmínky, jinak bychom vlastně byli, se dostali z deště pod okap. Chtěli jsme snižovat emise CO2 za každou cenu Zavedli jsme nebo zvýšila se výroba naftových motorů a nyní se zjistilo, že jsou škodlivější a chceme se jich zbavit. Takže nyní bychom měli požádat komisi, aby zanalizovala obecný kontext, aby skutečně ten návrh byl reálný, protože toto je nesmírně důležitá problematika. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní Ajuzo. Ještě někdo se chce k tomuto tématu, prosím, vyjádřit? Teď pan Runge Metke za komisi, prosím. Děkuji za to, že jste přizvali komisi. Taky děkuji panu zpravodaji za návrhy a děkuji všem za velice zajímavou rozpravu. První věc, kterou si odnáším, je, že táhneme za jeden pro vás stejným směrem. Všichni chceme omezit emise CO2, protože víme, že když nic neuděláme, tak ty emise porostou. A chceme zajistit, a já si myslím, že i spotřebitelé, jak řekla právě paní Ajuzo, spotřebitelé určitě eh, budou brát na vědomí značnou úsporu pohonných látek, pokud budou dosaženy ty cíle. A pak chceme zajistit, aby evropští výrobci vozidel zůstali na špici svého oboru. Zatím jsou velice inovativní. Chceme jim eh, laťku nastavit zas o trochu výš, aby drželi krok s konkurencí. O tom hovořili mnozí řečníci, protože jinak by ti výrobci byli ohroženi. Je pravda, že to je poprvé, kdy eh, se věnujeme tomuto tématu HGV emissions a proto chceme postupovat krok za krokem, chceme začít hned záhy v roce 2022 s prvním vyhodnocením. My zatím nemáme nějakou referenční hranici. Rok 2019 bude rokem, kdy se provede první monitoring. Až budete mít, budeme mít data nahromaděná za pár let, tak uvidíme, kde se nacházíme. To je otázka, která tu také padla, řekl to kolega Torvalds. Zda eh, si výrobci budou nějak pohrávat s těmi údaji za rok 2019, ono zatím není úplně jasné, co inženýři všechno mohou vymyslet. Musíme to tedy eh, sledovat bedlivě. mohou být různé důvody. Pan Fielner o tom hovořil, že možná se budeme muset podívat i na vektor. To je opravdu nový nástroj, který v budoucích letech bude podroben testu reality a uvidíme, jak obstojí a je pravda, že vektor se asi bude muset eh, aktualizovat, protože přijdou nové technologie. V tuto chvíli eh, zatím eh, pokrýváme jenom určitý výsek těch těžkých nákladních vozidel. Ta těžká nákladní vozidla mají na to hodně kilometrů, takže je důležité hrají důležitou roli v oblasti emisí CO2, stejně tak mají velký potenciál, co se týká úspory pohonných látek. látek. Komise na základě posouzení dopadu, které jsem četl opakovaně předtím, než to bylo zveřejněno, tak bych řekl, že je to dost ambiciozní chtěl bych vysvětlit těch 15 až 20 Samozřejmě 20 budete mít jenom tehdy, dosáhnete jenom tehdy, pokud do sebe zapadnou všechny dílky skládačky. Co se týká stávajících technologií, tak když se podíváte na ty stávající technologie, tak tam mohou být výrobci, kteří mají něco, ně, někdo jiný má něco jiného. Uh, k dispozici, zatím si nemůžeme být jistí úplně tím, jak to bude. Myslím si, že i 15% je dost ambiciozní, kolega Matthews to už není, ale tak je to věc, která je tak říkajíc dosažitelná, což je také velmi důležité. My jsme se v návrhu nevěnovali určitým kategoriím vozidel, Teď je tady návrh posunout se směrem k elektrifikaci. Ten důvod je, že prostě nebylo dost dat, tak bylo prakticky nemožné, abychom učinili nějaké posouzení dopadu. Ale chceme se k těm kategoriím vozů vrátit v roce 2022. To budou menší nákladní vozy a různé typy autobusů. Stejně tak uvidíme, jaké typy technologií v budoucích letech budeme mít k dispozici. Víme, že u autobusu je ten pohyb třeba docela rychlý, tak to v roce 2022 v tom posouzení můžeme reflektovat. Proto jsme se eh, rozhodli u těch pobídek, abychom využili těch superkreditů. Ta situace není snadná Podíváme se na ní v roce 2022, budeme-li mít více informací. Pokud si budete ještě vzpomínat, když jsme zaváděli legislativu pro auta, také jsme přišli se superkredity a myslím, že to pomohlo. Byly to dobré pobídky v prvních letech tak aby nastal pohyb směrem k těm novým technologiím. Co se týká implementace a výhodných nákladů této implementace, tak ano, je tu jistá flexibilita a to proto, že je to ta specifická struktura nákladních vozidel a autobusů, tam ty lhůty, ty, ten životní proces, životní režim je daleko delší než u osobních aut, tam je tedy třeba zamýšlet se i nad těmi bankovními podíly na tom vývoji. Když Eh, státy stanovují pokuty, tak si myslím, že někdy jsou dost vysoké na to, aby eh, výrobci se rozhodli pro nové technologie a ne, že prostě zaplatí tu sumu, jak jsme to viděli v některých nedávných eh, měsících, tak tam ta úroveň těch pokut z toho návrhu k tomu napovídala jak pan Fielner hovořil o těch technologiích, ta studie, která se na ty různé technologie měla podívat, tak to bude publikováno a já se pokusím, aby to bylo během příštích dvou týdnů. Mělo by to být brzo, nechytejte mě za slovo s konkrétním datem, ale mělo by to přijít, uvidíme, jaké věci se v tom posouzení dopadu objeví. Z mého pohledu je to velice pečlivá, podrobná studie, která se snaží být velmi realistická, snaží se opravdu zjistit, co se v realitě dá udělat. Jedna poslední otázka, a to jsou ona paliva. Jasně, z pohledu komise Možná na rozdíl od situace u osobních aut musíme k tomu přistupovat v širším měřítku, co se týká nákladních vozidel a jejich elektrifikace. Možná to může být významné pro menší nákladáky a autobusy, které jezdí každodenně krátké vzdálenosti, ale když se podíváme na ty dálkové nákladní vozy, tak musíme se zamyslet nad eh, palivy, je třeba se postarat o dekarbonizaci těchto paliv. Tady také máme pobídky, které spadají po to směrnici o obnovitelných zdrojích, kterou spolulegislativci také schválili. Otázka je, jestli to má být zahrnuto v těch benefitech, které z toho pocházejí a myslím, že jsme se dostali ke stejnému závěru jako u osobních aut. Neměli bychom mít žádnou možnost dvojího počítání benefitů CO2, buď obnovitelné, a nebo ta legislativa o nákladních autech. Odpovědnost eh, jde jednoznačně za výrobcem eh, výrobce by vlastně neví, co, co tam do toho auta řidič leje, zda je to nafta nebo bionafta. Proto bychom eh, měli k tomu přistupovat stejně, jako to bylo u těch osobních vozidel. Omlouvám se, že to bylo dnes možná trochu delší, ale tím, že dnes ten dokument uvádíme, tak doufám, že to bylo pro vás užitečné. Děkuji. Děkuji a teď pan Eichhout. Děkuji. Za prvé děkuji všem stínovým zpravodajům a všem kolegům poslancům za to, čím přispěli. Děkuji i komisi za vysvětlení, i za ten slib, že budou další informace. A to je důležité, protože pokud jsem Christofrovi zprávě rozuměl, tak pokud eh, jsou růz, možné ty věci zmazivy, jak on říkal, tak pak změní profesi a zbohatné. Tak eh, já prosím, aby to bylo zapsáno v protokolu, že to tady padlo, ten slib. Tak jenom abych to schrnul. Myslím, že velká diskuse se týká rovnováhy a Christopher to říkal na jedné straně. Elektrifikace je nová technologie, o níž víme, že bude potřebovat podmínky na pobídky. Na druhé straně musíme zlepšovat stávající spalovací motory a mezi tím musíte mít to správně vyvážené. To ano, na tom jsme se asi shodli. Pokud se podíváme na těch 15 až 20 jde stále o to zlepšování stávajících technologií, ale jsou tu opravdu nové věci, na které se musíme připravit, tak aby po roce 2025 došlo k tomu výraznému poklesu emisí. Slyšel jsem Kristofera, kdy říkal, že by se mu líbily víc ještě vyšší superkredity, ale slyšel jsem, že Niels měl otázky, jestli ty superkredity jsou tak užitečné, jak jsme si mysleli. Na to se budeme muset ještě podívat, ale myslím, že je to docela skromný mandát, který máme pro všechny ty kategorie. Je třeba mm, možné to dělat lépe. Třeba to budou efektivní nástroje pokud tohle je platný závěr, tak bychom podle toho mohli postupovat dál. Já bych chtěl ještě jednou zdůraznil, že my tady hovoříme o mandátu bezemisních a nízkoemisních vozidel. Bezemisních, kde se tam prosím píše, že je to jenom elektřina. To vůbec není pravda. A navíc, když řeknete, chceme být technologicky neutrální, ale chceme na něco mít superkredity, tak vlastně děláte totež, ale jinými prostředky. Buďme tedy konzistentní. My víme, že pro nízko a bezemisní vozidla musíme mít specifické nástroje k dispozici a zároveň zlepšovat spalovací motory. Musíme mít oboje tedy musíme k tomu patřičně přistoupit, ale myslím, když se všichni shodneme na tom, že se to má dít, a to jsem slyšel jasně od zpravodaje ze stranu Lidovou, tak bychom si neměli stěžovat na to, že děláme pořád dvě věci. Nils hovořil o tom roku 2019 a o tom nafouknutí. My také vidíme, že je tady to riziko, rádi, by se mu, rádi bychom se mu vyhli. Jde tady o flexibilitu krátko a dlouhodobých cílů. Kristof také říká, proto také navrhujeme cesty, že když nedosáhnete cílu pro 2025, flexibilita je tam možná, ale pak se musíte víc soustředit na ty cíle 2030. Vidíme, že 2025 je blízko. A poslední věc. Slyšel jsem opakovaně, že tu zaznělo review 2022, různé věci a potom otázka elektrifikace třeba autobusů. Nemůžeme čekat do roku 22. Víme, že to může nastat dříve a už se to částečně děje a pak už bude nová komise v roce 2022, přijde s nějakým posouzením dopadu a my budeme čekat, co to bude. Myslím, že to by bylo opravdu plítváním časem a my ten čas nemáme a krom toho to je naprosto zbytečné jsou body, v nich se můžeme posunout dopředu, proto to navrhuje. Tedy 2022 by eh, měl zajistit, že pokud se něco bude nedařit, tak se to tady může opravit. Proto tedy 2022 to je opatření, aby se neplýtvalo vzácným časem. My ten čas totiž nemáme, ale musíme se věnovat i inovacím. My teď o tom hovoříme, ale v jiných částech světa už třeba ty cíle pro ta velká nákladní, těžká nákladní vozidla jsou stanoveny, to znamená, my čas nemáme protože můžeme prohrát nejenom v oblasti klimatu a prohrajeme navíc ještě i v oblasti, v oblasti inovací a to bychom si rozhodně nepřáli. Děkuji. Děkuji, tím tady končím rozpravu na toto téma. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je poměrně krátká, vyprší 4. března v 11 hodin. Takže 4. srpna vyprší lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů a 18. října budeme hlasovat ve výboru ENVY. The European Regional Development Fund. 4. Eh, září, pardon, vyprší lhuta pro pozměňovací návrhy. Dobře, a nyní se tedy pojďme podívat na další eh, téma, návrh stanoviska, pokud jde o Evropský fond pro regionální rozvoj a fond soudržnosti. Zpravodajku je paní Konečná. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Eh, jen krátce k mnou předloženému stanovisku. Jak jistě víte, tak 2. května 2018 přijala komise návrh příštího víceletého finančního rámce na období 2021 až 2027. Ten samozřejmě zahrnuje předmětný Evropský fond pro regionální rozvoj a fond soudržnosti. V zásadě návrh komise vítám, jelikož zjednodušuje složité postupy spojené s Evropským fondem pro regionální rozvoj a fondem soudržnosti a rozšiřuje podpůrná opatření týkající se ekologických cílů a cílů v oblasti klimatu. Obzvlášť vítám větší investice do zelenější a nízkouhlíkové Evropy, jako například v souvislosti s opatřeními v rámci energetické účinnosti a oběhového hospodářství, rozvoje inteligentních energetických systémů, sítí a skladování energie, podpory udržitelného hospodaření s vodou a snižování míry znečištění. Vzhledem k tomu, že se domnívám, že v jádru návrh dobře reaguje na nové výzvy, žádným zásadním způsobem jsem jej neměnila, jen jsem se snažila více zdůraznit některé naše, snad doufám, eh, envy priority. Je třeba zajistit více finančních prostředků pro nutnou modernizaci a rozvoj infrastruktury členských států, aby byly splněny všechny nové ambiciózní cíle v rámci právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, dopravy, nakládání s odpady a klimatu v souladu s pařížskou dohodou. Tato transformace přinese v řadě regionů úbytek pracovních míst a zvýší sociální napětí. V mnoha členských státech představují již dnes prostředky z těchto dvou fondů přinejmenším 50 veřejných investic a bez těchto prostředků Evropské unie by tyto členské státy neměly finanční kapacitu tyto nutné investice provést. Vzhledem k tomu, že se očekává, že prostředky z Fondu soudržnosti budou použity na financování projektů v oblasti klimatu a životního prostředí a přispějí tak k plnění cílů EU v těchto oblastech, považuji snížení alokace z tohoto fondu v rámci sdíleného řízení za neadekvátní. Využívání obou fondů by se mělo zlepšit. Mělo by dojít k propojení investic v rámci politiky soudržnosti s celkovými plány členských států, pokud jde o plnění cílů stanovených na rok 2030 a to v souvislosti se snižováním emisí uhlíku v hospodářství EU. Proto také navrhuji, aby bylo v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj přesunuto dalších 5 prostředků z cíle 1 na plnění cíle 2, jež je zaměřen právě na boj proti dopadům změny klimatu. Zároveň vzhledem k tomu, že je nutno radikálně snížit emise z dopravy znečišťující ovzduší, a to bez jakéhokoliv odkladu a měly by se zvýšit míra používání vozidel s nízkými a nulovými emisemi, navrhuji převést podporu udržitelné multimodální městské mobility, která nyní spadá pod cíl 3, pod cíl 2 zaměřený na boj proti dopadům změny klimatu. V jehož rámci jsou v současnosti přidělovány zdroje a na členské státy je vyvíjen větší tlak, aby plnili cíle v oblasti životního prostředí. Pro vozidla s alternativním pohonem chybí náležitá infrastruktura. 76 všech dobíjecích stanic je umístěno pouze ve čtyřech členských státech, které představují pouze 27 celkové rozlohy Evropské unie. Domnívám se, že je nezbytné nabídnout členským státům a jejich regionům možnost financovat rozvoj infrastruktury pro vozidla s nízkými emisemi z veškerých možných unijních zdrojů. Zároveň zastávám názor, že přechod k nízkoemisní mobilitě souvisí spíše s celkovým cílem v oblasti nízkouhlíkové Evropy. Toto léto Evropa zažila největší sucho za poslední dekády. Doprovázené devastujícími požáry taktéž v posledních letech postihlo Evropu víc než 100 závažných ničivých povodní a proto je potřeba ještě více rozšířit investice do ochrany vodních zdrojů, vodních ekosystémů, pitné vody i vody ke koupání, včetně boje proti povodním. Těchto, z těchto menších věcí jsem se dále zaměřila na investice bojující s hlukovým a světelným znečištěním, možnost modernizovat stávající stará a již nevyhovující zařízení pro zpracování zbytkového odpadu tak, aby bylo dosaženo cílu oběhového hospodářství, či investice zlepšující přístup ke zdravotní péči. Stanovisko bylo připravováno ve velkém časovém presu ještě před létem, tudíž jsem si vědoma jeho limitů. Určitě čekám debatu například okolo konkrétních indikátorů a těším se na diskuzi nejen se stínovými zpravodaji, ale se všemi, se všemi vámi, protože jsem otevřená vašim názorům a připomínkám, které budete vznášet. Děkuji moc. Thank you very much. No. Děkuji. A nyní paní Zorkano.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 fondy se navzájem doplňují, jsou komplexní a v rámci stávajícího finančního rámce se těší významné podpoře. Jsem tedy poněkud zklamán tím návrhem komise, Eh, v tom smyslu, že tady objem finančních prostředků věnovaných do těchto fondů bude snížen na polovinu. A souhlasím v tomto smyslu s paní spravodajkou Konečnou, která hovoří o tom, že ty škrty jsou skutečně eh, závaž, závazné nebo závažné. Myslím si, že veškeré škrty by měly být řádným způsobem odůvodněny. Protože škrty ve financování těchto fondů mohou mít negativní dopad na projekty, Souhlasím s tím, co komise říká, pokud jde o tématickou soustředěnost na těch pět základních cílů. Jde eh, o to, abychom se zaměřili na takové oblasti, jako je regionální doprava, podpora udržitelného rozvoje anebo integrovaný rozvoj venkovského prostředí. Pokud jde o rozvoj regionů, tak tady máme velké rezervy a i text komise má ještě rezervy a je možno ho vylepšit. Musíme eh, bojovat proti rozdílu mezi jednotlivými regiony, to by měl být konec konců jeden z našich hlavních cílů. Nejméně rozvinuté oblasti jsou ve specifické situaci a geopolitická situace dalších eh, regionů je také specifická a měli bychom ji vzít dostatečně v potaz. To znamená, že bychom takové regiony eh, měli více financovat. Měli bychom tedy ponech, ponechat více finančních prostředků nejméně rozvinutým regionům anebo těm nejvzdálenějším eh, regionům, jako například eh, regionům na ukrajinské hranice, hranici, anebo bych mohl uvést například hranici Bulharska, a další oblasti. Měli bychom v těchto regionech rozvíjet infrastrukturu. Všichni víme, že eh, se že je možno srovnávat životní standard v jednotlivých evropských regionech a já si myslím, že bychom tedy měli se zaměřit na regiony, kde je nízké HDP. Ty by měly mít prioritu protože lidé v těchto regionech by měli mít pocit, že jsou skutečně součástí Evropské unie. My bychom jim ten pocit měli dodat. Minimálně 10 takových regionů nutně potřebuje investice. Tyto fondy představují až 50 veškeré veškerých veřejných prostředků a mnoho regionů skutečně tyto prostředky potřebuje, aby mohlo eh, dále financovat projekty. Zpráva paní Konečné eh, je velmi zajímavým návrhem. Eh, obsahuje mimo jiné zmínku o dobíjecích stanicích pro, elektromobility, pro e- elektromobilit. Myslím si, že by to měla být naše priorita i v rozvinutých oblastech. Nicméně eh, v těch oblastech, které nejsou tolik rozvinuté, by to až taková priorita být neměla a měli bychom najít tedy zlatou střední cestu kterou bychom do budoucna mohli přizpůsobovat v závislosti na tom, jak se změní potřeby dotyčných regionů. Měli bychom se snažit o udržitelnou zprávu našich vodních zdrojů a měli bychom přijmout opatření, díky nimž budeme schopni bojovat proti suchu. Politika soudržnosti je naprosto stěžením předpokladem oběhového hospodářství a méně rozvinuté oblasti by se měly zaměřit na eh, správné nakládání s odpady. takovýchto oblastech eh, bychom měli doplnit zařízení na nakládání s odpady, pokud tam doposud chybí. Měli bychom se snažit o to, abychom zlepšili zdravotní situaci evropského obyvatelstva. A mám na mysli především to, že nemocnice v méně rozvinutých evropských oblastech zatím nedostaly dostatek finančních prostředků. To znamená, že lidé nemají přístup eh, ke zdravotní péči. Není tam dostatek lékařů. Měli bychom eh, vytvořit synergické efekty s Evropským sociálním fondem Plus Měli bychom se také zaměřit na pilíř sociálních práv. Milí kolegové, Naším cílem by mělo být především to, že snížíme rozdíly mezi jednotlivými regiony tím, že zlepšíme přístup ke flexibilnímu financování v závislosti na potřeby, potřebě dotyčného regionu. Uh,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 Děkuji paní zpravodajce za zprávu, kterou tomu věnovala. Myslím, že je jasné, že ten fond soudržnosti je velice důležitý. Bohužel rozpočet těchto fondů byl značně omezen ve srovnání s předchozím finančním obdobím. Jsem rád, že je tady ona priorita ekologických výdajů, ale co se týká přizpůsobení klimatickým změnám a cirkulární ekonomika, biodiverzita, tak si myslím, že bychom sem měli i e, přidat ještě udržitelný management odpadového hospodářství. Jde o to, že všechny tyto potenciálně zelené projekty by měly mít prioritu, co se týká umístění prostředků podporuji tzv. zelené finance a myslím, že tahle politika by se měla na ty principy soustředit. Myslím, že investice do lékařské infrastruktury, lékařského výzkumu a inovací je třeba podporovat víc než do posud. Je třeba mít dobrou spolupráci mezi všemi zpravodaji a stínovými zpravodaji. Děkuji, děkuji za tu stručnost, říká paní předsedkyně. Teď eh, paní Jetemeky je zastoupená paní Grís. Získávám trochu nordické rysy, jak tady zastupuji kolegy ze severu. Anely chce poděkovat komisi za přístup k víceletému finančnímu rámci. EU musí investovat peníze do nejslibnějších sektorů a to umožní přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a umožní to reagovat také na potřeby trhu. Nejlepší pobídky jsou ty, které vedou k nezávislosti na pobídkách. Anely také vítá soustředění na všechny regiony EU a regionální rozvoj. Nejdůležitější je, že cíle kohezního fondu a fondu pro regionální rozvoj musí být v souladu s pařížskou dohodou. Paní Konečná zmínila důležité body v tom návrhu stanoviska, hlavně potřeba investovat do reformy dopravní infrastruktury, protože emise ze silniční dopravy jsou velká výzva. Ale je tady otázka, Zda paní zpravodajka si myslí, že bude multimodální transport v tom programu Connective Europe 2 nebo 3 Greener Low Carbon Europe, nízkouhlíková Evropa, nebo jenom v jednom z těchto tří. Tady by tedy měl být možná jeden ten cíl, což by odpovídalo logice té distribuce. Děkuji. Děkuji. Teď pan Škrlec. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit chorvatsky. Děkuji paní zpravodajce za skvělou, skvělý návrh zprávy. Sdílím většinu jejich názorů, jenom se obávám toho transferu mezi fondy, které možná nebudou dost investovat do projektů, které bojují s těmi klimatickými změnami. Jde o to, aby došlo ke změně stávající situace, kde se e, zdroje nadužívají. Je důležité soustředit se na cirkulární ekonomiku. To je jeden z hlavních cílů našeho výboru. Je třeba implementovat všechno, co jsme plánovali. Já zatím nevidím, jak se budou monitorovat um, body kvality v tom uh, fondu soudržnosti a v, e eh, v EFRR je třeba přispívat k těm cílům, které přispějí k rozvoji regionu, tak, aby se zlepšila kvalita života občanů v těch regionech. Musíme být hlavním motorem těchto změn, musíme umožnit soukromého sektoru, soukromému sektoru, aby se rozvíjel. Je zásadní, abychom také monitorovali utrácení evropských peněz. Tím zjistíme, zda jsme na správné trase. Děkuji a teď pan Giland za komisi. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za pozvání a za příležitost tady dnes hovořit. Děkuji paní zpravodajce za její velice konstruktivní přístup. E, velice vítám, že ocenila snahy komise maximalizovat tyto fondy směrem k nízkouhlíkové zelené ekonomice. Klíčové prvky v této oblasti abychom přispěli k tomuto vývoje. To jsou ta indikativní procenta, na něž se soustředíme. Je to nízkouhlíková zelená Evropa, to je vyšší, než co průměrně je v rozpočtu komise. V roce po roce 2020, to je eh, způsobeno tím, že to nadále podporujeme a budeme podporovat. To jsou příklady, které jsme slyšeli od vážených kolegů poslanců dnes odpoledne. Jenom ve vší stručnosti chci říct pár věcí, pokud dovolíte, paní předsedkyně. Za prvé, co se týká struktury, tak dnes se díváte na to, čemu my říkáme fund specific, tedy to je ten společný management fondů, to je eh, vlastně podrobné, souvisí to s tím fondem soudržnosti a fondem pro regionální rozvoj. V podstatě je to jedno nadřazené eh, nařízení, což obsahuje eh, daleko více podrobnou podrobností pro tu koordinaci mezi těmi fondy. A pak jsou tady některé prvky, a zazněly tu obavy, třeba co se týká koncentrace financí, zmínili někteří kolegové. Většina těch detailů je v těch obecných ustanoveních, to není potom v těch bodech pro jednotlivé fondy a někteří eh, kolegové o tom hovořili, že nejchudší oblasti dostávají, budou dostávat po roce 2020 větší podíl na těch fondech, než dostávají teď, to znamená, znamená, že tady dojde k jistému posunu, co se týká výdajů v nejchudších oblastech. Nakonec si říct, že text tohoto dokumentu je docela stručný a mm, to je úmyslně. My jsme se snažili jako součást zjednodušení, také zjednodušit ten objem textu a objem legislativy. Podařilo se nám to ve většině případů, že jsme to omezili na polovinu, co se týká rozsahu textu. Samozřejmě e, nedá se to dělat zcela automaticky, ale my se tím e, snažíme vyhnout nějakému bubření textu. Nechceme mít nic přepodrobně formulované, všech, nebudou tam všechny myslitelné varianty. Jde o tu politiku soudržnosti, to je sdílený management spolu s členskými státy a regiony a my se chceme vyhnout tomu, abychom byli příliš podrobní, příliš preskriptivní, abychom pak třeba neomezili nějakou flexibilitu a pružnost členských států nebo regionů, které nejlépe vědí, jak kombinovat priority pro konkrétní regiony. Proto někdy možná neuvidíte všechna podrobná rozčlenění, nebudou tam všechny příklady, podpora zdraví, podpora cirkulární ekonomiky tam bude, ale nebudou tam všechny podrobnosti. Je tam zdraví, je tam tedy cirkulární ekonomika. My na rozdíl od minulosti tam už neuvádíme ty podrobné příklady, ale je to úmyslně, že je neuvádíme. Je to prostě jenom ten rámec a jeho naplnění proběhne přímo v terénu. Doufám, že to dostatečně osvětlil náš přístup. Děkuji. Děkuji a teď paní Konečná. Prosím stročně. Já už budu velmi stručná. Děkuji kolegům z eh, poluzpravodajům a těším se na tu debatu. Jak jsem řekla, jsem otevřená těm názorům. Určitě si můžeme velmi podrobně vysvětlit, co mi vedlo k eh, převodům mezi eh, těmi jednotlivými, eh, jednotlivými bloky a proč jsem někde ubírala, někde navyšovala, ale na to bude čas na našich shadow meetingsích, na které se moc těším. Děkuji. Thank you very much. Now... Velmi děkujeme. Lhůta pro Předložení pozměňovacích návrhů vyprší 5. září, hlasovat budeme v říjnu. Tím tady končím tento bod a dostáváme se k poslednímu bodu. Je to tedy návrh stanoviska, který se týká nekalých obchodních praktik e, v mezipodnikových vztazích v rámci e, potravinového řetězce. A v této souvislosti vám musím říci, že výbor Agri se rozhodl, že předloží tedy eh, datum hlasování a že tedy na to naše stanovisko máme velmi málo času. Máme velmi málo času na předložení pozměňovacích návrhů. Paní zpravodajka Ajuzo už byla informována a já vám v tuto chvíli mohu říci, že ta lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší už zítra ve 14 hodin. Ale pojďme si nejprve poslechnout paní zpravodajku. Chceš pracovat? Chceš pracovat? Děkuji, paní předsedkyně. Předsedkyně. Ano, opravdu. Ano, opravdu. opravdu pozměňovacích návrhů je krátká, tak, krátká. Takže tento, že tento návrh, návrh se týká toho, že články, distribuce velké nadnárodní koncerny agro, v agroalimentárním a potom jsou tam ty slabší články, zemědělci a zejména malé a střední podniky, ti drobní zemědělci a farmáři. Takže máme zde Chceme se tedy respektive vyhnout tomu ve všech členských státech, chceme se vyhnout těm nekalým praktikám z důvodu tohoto rozdílu a té, toho rozdílného rozložení síly a moci, zejména tedy v eh, společná zemědělská politika zavedla v posledních letech určitá nová ustanovení ke zlepšení jejich postavení na trhu, ale ještě ještě poměrně velký manevrovací prostor legislativní existuje na určitý nástroj v zemědělsko-potravinovém řetězci, Eh, který eh, je založen na dobrovolném principu se všemi. A bohužel je to zatím nedostatečné k tomu, aby se bojovalo dostatečně proti těm nekalým praktikám, které mohou vést k hospodářským ztrátám. Existuje 20 zemí Evropské unie, včetně mé země, Španělska, kde mají národní legislativu pro boj s těmito nekalými praktiky v celém eh, tom potravinovém řetězci já tedy bych chtěla poděkovat a poblahopřát komise za to, že předložila tyto minimální standardy ve všech členských státech pro ochranu a boj tedy proti eh, těmto nekalým praktikám. Návrh je pozitivní a myslím si, že ho můžeme ještě zlepšit z některých aspektů, aby se nejednalo pouze o určitý politický akt, aby to mělo praktické dopady. Takže navrhuji také určité změny. Já říkám, ta zpráva je dobrá, ale nejprve to uplatnění nebo oblast působnosti je příliš restriktivní, zejména pokud jde o vztah mezi tím prvním řetězce, článkem řetězce, tím prodávajícím a těmi kupujícími. Mě musí být chráněny všechny články řetězce před nekalými praktikami. Navrhuji, aby se tedy rozšířila oblast působnosti. Jsou to pozměňovací návrhy 1, 2, 3, 4, 5, 6 musíme také umožnit členským státům, aby mohli uplatňovat restriktivnější legislativu, než eh, která půjde za rámec toho, co je obsaženo v tomto návrhu. A mělo by to být eh, zapracováno do celého textu, ne pouze do několika článků. V tomto smyslu předkládám návrh 21. Text komise se také nezabývá eh, s prodejem určitými eh, s malými, tady někteří prodejci, někteří distributoři mají velmi malý manévrovací prostor, protože je zde určité právní vakum. To je smysl mého pozměňovacího návrhu 17. Potom za eh, předložení napracování smlouvy. To je tedy také velmi důležité, ne asi povinné, ale doporučené, abychom eh, předcházeli těmto nekalým praktikám u, u aplikovaným často dodavateli komise nepředpokládá, respektive nestanovuje povinnost písemných smluv ve všech členských státech, ale Eh, ukládá vládám eh, a or, místním orgánům povinnost uložit množství těchto smluv na daném území. Bylo by tedy potřeba, aby existovala tato podmínka, tento, tento požadavek pro členské státy. To je pozměňovací návrh 22, který předkládám, který podle mého názoru může zlepšit tyto vztahy a hodlám to tedy ještě udělat do zítřejšího poledne. Potom měli bychom mít jednotný postup pro výpočet sankcí za tyto nekalé praktiky. Navrhuji, navrhuji něco podobného, co je už uvedeno v legislativních aktech pro jiné v oblasti, například rybolov, to je pozměňovací návrh 27. Ale samozřejmě toto téma ještě bude určitě předmětem debaty a to očekávám. Je to prostě to, co je uvedeno už v některých jiných legislativních aktech pro jiné oblasti a měl, měl by existovat určitý způsob, určitý vzorec pro výpočet sankcí. Pokud se týká národních ustanovení, která již byla přijata, měly, členské státy by měly zavést určité orgány pro sledování eh, těchto nekalých praktik v eh, potravinovém řetězci, jak to již existuje v mém zemi. A to by také představovalo dobrou platformu pro výměnu údajů mezi členskými státy a Evropskou komisí. To je můj pozměňovací návrh 28. Takže to jsou ve zkratce pozměňovací návrhy, které jsem předložila k návrhu stanoviska. A připomínám ještě jednou, že lhůta je velmi krátká do zítřka. Velmi děkuji. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportoarei pentru eforturile. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval paní zpravodajce za to, že podle mého názoru ještě vylepšila ten návrh komise. Nekalé obchodní praktiky vedou k tomu, že se plítvá potravinami a že se snižují standardy a proto bychom tyto nekalé praktiky měli co možná nejvíce omezit. Mnoho členských států Evropské unie má v této oblasti specifickou legislativu a proto jsme tedy přijali legislativní návrh komise, ale musím říct, že jsem trochu skeptický, protože jsem očekával, že ten komisní návrh bude úplnější a také ambicioznější. Nicméně je to poměrně dobrý výchozí bod a paní zpravodajka ten návrh komise ještě dále vylepšila. Myslím si, že bychom měli rozšířit oblast působnosti tohoto návrhu. A dále se domnívám, že bychom eh, k tomu seznamu nekalých praktik měli dodat ještě další obchodní praktiky, které tu zmíněny nejsou. Doufám, že se nám tedy podaří eh, ten seznam vypracovat tak, aby byl skutečně vyčerpávající. Když si výrobci stěžují na obchodníky, tak by se tady měl eh, aplikovat eh, princip důvěrnosti. Děkuji. Děkuji bardzo, já tež děkuji paní. Eh, děkuji a děkuji také paní zpravodajce Ajuzo za sepsání tohoto stanoviska. Děkuji také komisi. Musím říci, že to je nadmíru důležitá věc. Zneužívání zemědělců a plítvání potravinami je palčivý problém. Dotýká se to taky malých a středních podniků, které vyrábějí potraviny, například polských podniků, eh, které nakupují za 10 euro a prodávají za 40 euro, to znamená mnohem dráž. Já si tedy myslím, že by to v prvé řadě měla být záležitost, která se bude řešit na eh, vnitrostátní úrovni, ale zároveň tu hovoříme o velkých podnicích, které jsou nadnárodní a proto bychom to tedy měli řešit na evropské úrovni, abychom byli schopni proti těmto nakalým praktikám bojovat. Eh, v každém případě musíme uplatnit právo, dodržovat zákony. Eh, ráda bych se zeptala paní zpravodajky, proč jsou z obsah, oblasti působnosti tohoto návrhu vyjmuta eh, družstva, protože si myslím, že by se to mohlo dotýkat v podstatě každého subjektu. Eh, to jsou tedy dotazy na paní Ajozu a do zítra tedy předložím svoje pozměňovací návrhy. Děkuji. Pan Heltema. Děkuji paní zpravodajce a děkuji eh, Děkuji také vám, paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajce za skvělou zprávu, budu velmi stručný. Obecně řečeno eh, jsou nekalé praktiky špatná věc, každý je proti, měli bychom proti tomu bojovat. Otázka zní jak a jaká opatření je potřeba přijmout. Jakým způsobem je k tomu potřeba evropská legislativa? Evropská komise předložila analýzu dopadů a dospěla k závěru, že musíme chránit eh, ty eh, nejslabší zemědělce, kteří mají nejslabší vyjednávací sílu. Já si myslím, že je důležité, aby eh, ten potravinový dodavatelský řetězec byl naprosto jasně koncipován, aby v něm všichni měli stejné příležitosti. My tu máme návrh, ke kterému se tedy snažíme eh, předkládat pozměňovací návrhy a my jsme o tom i v naší frakci ALDE velmi intenzivně diskutovali a jde nám hlavně o to, aby se rozšířil oblast, rozšířila oblast působnosti tohoto návrhu. Jsou tu problémy, které tu zmíněny nejsou a které bychom přesto měli řešit ale já nevím, jaké budou zároveň negativní dopady toho, že, ten, že tu oblast působnosti rozšíříme. Možná, že jsou tu dobré argumenty pro to, abychom tedy zavedli větší flexibilitu. To je tedy otázka, kterou mám na Evropskou komisi. Proč eh, se rozhodla, že tedy eh, předloží pouze ten, tuto oblast působnosti a co si myslí o některých těch návrzích, které jsou na stole a které hovoří o tom, že by se ta oblast působnosti měla rozšířit. A další věc je tu eh, rozdíl mezi jednotlivými členskými státy. Některé členské státy mají vnitrostátní legislativu, která je zaměřená proti nekalým obchodním praktikám. Jiné členské státy mají tu vnitrostátní legislativu poněkud horší v této oblasti. A já si myslím, že je dobré, abychom měli dobrý rámec na evropské úrovni, tak abychom si mohli vzájemně vyměňovat příklady dobré praxe ale možná, že vhodnější pro tento problém je vnitrostátní národní legislativa. Možná, že to je vhodnější nástroj. A proto by je to možná lepší, ta legislativa na vnitrostátní úrovni, než nějaký paušální celoevropský přístup. To je takový, taková pochybnost nebo taková obava, kterou mám a kterou bych tady chtěl před vámi uh, říci. Paní Konečná, prosím. Short. A prosím o stručnost. Předsedkyně, se omlouvám, já vím, že máme málo času nejenom na to, abychom připravili toto poměrně závažné stanovisko, které má dopad na celoevropský trh eh, potravin a na zemědělce a máme bohužel také málo času na to, abychom o tom debatovali. Mě to moc mrzí, protože toto stanovisko má fatální důsledky a může mít fatální dopady pro naše zemědělce, pro občany, pro venkov, prostě úplně pro všechny. Protože prostě my nemáme Eh, většina členských států má nějaká pravidla ale prostě jsou roztříštěná neharmonizovaná a různé státy používají odlišné vzájemně nekompatibilní přístupy k řešení tohoto problému a tedy chybí nám jakékoliv koordinační mechanismy. já jenom přejdu k bodům které mě velmi trápí na tomto stanovisku které máme připravovat protože si myslím že se zásadně dotknou eh, členských států a občanů v nich žijících. pokud hovoříme o vztahu k malým a středním podnikům eh, tak, hovoříme pouze o vztahu k malým a středním podnikům, ale tyhle praktiky, o kterých se bavíme, nekalé obchodní praktiky, se prostě netýkají jenom jich. Právě naopak, je jednoznačně prokázáno, že k nekalým obchodním praktikám dochází v celém potravinovém řetězci u všech typů podniků bez ohledu na jejich velikost. Návrh vůbec neobsahuje žádnou definici nekalé obchodní praktiky jako takové a přitom je v něm uveden jejich seznam co je tedy nekalá obchodní praktika nehledě k tomu že již v několika zemích cesta zavedení taxativního seznamu nekalých eh, obchodních praktik se prostě neosvědčila ty členské státy z toho ustoupily neboť se řetězce okamžitě po vydání příslušného seznamu naučily vyjmenované praktiky obcházet a hádat se o jejich výklad před soudy v některých zemích je už dnes upraveno více než 30 různých praktik a zjevně ani to nestačí protože prostě jedna praktika zanikne a další dvě vzniknou. takto se chovají obchodní řetězce v evropské unii takto my se tváříme že se vlastně nic neděje a bohužel i komise se v tom co připravila tváří že se nic neděje. prostě ten seznam který připravila je extrémně nedostatečný. dále směrnice se má používat na uzavřené smlouvy o dodávkách všechny vztahy však nemusí být řešeny pouze smlouvou a tak bude možné směrnici vždy snadno obejít. Na co ji teda děláme? Protože pokud se nebude vztahovat na všechny dodávky a nejenom na uzavřené smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem, tak je zároveň třeba, aby byly řešeny nejen pro ty smlouvy, ale i jejich případné dodatky, tedy vztah mezi kupujícím a dodavatelem té směrnici je prostě neskutečné množství chyb které místo toho aby pomohly zemědělcům lidem žijícím na venkově potravinové soběstačnosti jednotlivých členských států malým zemědělcům a producentům tak jim můžou velmi uškodit protože to jediné co tato směrnice udělala je že dále podporuje to co se děje v členských státech to znamená že dává obchodním řetězcům možnost aby se všemi ostatními si dělali co chtějí na základě pozice síly na základě pozice peněz a já s tímto nesouhlasím. kdybychom měli více času tak řeknu že toto bychom měli hodit komisi zpátky na hlavu protože ten čas nemáme mám připraveno asi twenty five pozměňovacích návrhů které jsem schopna předložit a budu za ně velmi bojovat. Wow, great. Let me remind you, everything has to be in English for tomorrow. Děkuji a ještě bych vás ráda upozornila, že pozměňovací návrhy musí být předloženy do zítřka v angličtině. Eh, Děkuji. Chci poděkovat eh, za eh, tento dokument. 20 ze 27 členských států už má národní legislativu. Zákony mnoha zemí ale prostě nefungují právě s ohledem na stále větší obchodní toky potřebujeme větší míru harmonizace. Já jsem pro, a souhlasím s paní zpravodajkou, co se týká rozšiřování nejenom o další potraviny, ale i o další, o jiné výrobky. To se může týkat i dalších produktů, které v tuto chvíli jsou z toho vyloučeny. Pak tady jsou také prodeje nebo různé nabídky na konci roku a tak dále. To se týká hlavně malých a středních podniků a nebo nově otvíraných provozoven. No a pak smluvní disciplína. Ta je v různých členských státech opravdu vykládána různě. Tady potřebujeme pravidla, potřebujeme pozitivní dopad a musíme se postarat o to, aby v členských státech zasáhl i stát jako takový. V některých členských státech to ukázalo pozitivní výsledky. A pak smluvní úprava mezi různými články toho řetězce. V některých členských státech se to osvědčilo, jinde ne, takže bychom to měli asi upravit jednotně, aby tady mohl být menší vliv na to, tak aby to vedlo ke skutečné normalizaci mezi články toho řetězce. Závěrem s pohledem na hodinky už jenom to, jak se ta směrnice bude aplikovat. Musíme se postarat o to, aby se opravdu uvalovaly sankce na ty, kdo nebudou předpisy dodržovat, protože právě uh, v potravinovém trhu, který je velmi rozšíř, roztříštěn, za to platí hlavně ti malí, protože se prostě nemohou řídit tím, co velké odbytové firmy nařídí. Pan Fekele, prosím stručně. Prakticky jsme na konci času, který jsme na to měli. Děkuji. Tohle je výsledek velice dlouhého a složitelného procesu, který v podstatě trvá víc než 10 let, když to vezmeme všechno se vším. Nakonec se nám podařilo dát dohromady všechny argumenty a důkazy, že je to dobrý případ. Já si myslím, že tady máme dobrou šanci, abychom ten dokument přijali před koncem mandátu tohoto parlamentu. O tom jsme také diskutovali s kolegy, pan de Castro to podporuje. Nikdo neví, co by bylo s tím návrhem, kdyby se ho nepodařilo přijmout ještě tomuto parlamentu. Je tu celá řada příležitostí a měli bychom je využít. Jedna věc, co říkala paní zpravodajka, je pan Hautama, to je rozšíření rozsahu. Uh, této směrnice. Ano, komise navrhuje chránit malé a střední podniky před těmi velkými, prostě proto, že si myslíme, že bychom měli bránit ty slabé proti těm silným a nevidíme, proč bránit nadnárodní producenty, proč tedy bránit Unilever proti Carrefouru. Nevidím žádné pádné argumenty, které by mi to vysvětlily. Druhý argument je takový právní, protože tady se pohybujeme na půdě článku 43 smlouvy. Musíme být opatrní, abychom nešli příliš daleko, abychom se nevzdálili příliš daleko od zemědělců, což je ta osoba, kterou vlastně chceme kránit obchodní smlouvy mezi dvěma nezemědělskými subjekty, třeba velké nadnárodní firmy a prodejci, to, do toho se míchat je právně řečeno riskantní. A musíme být opatrní a proto jsme zůstali na úrovni malých a středních podniků. Navrhli jsme eh, směrnici, která by měla zajistit minimální harmonizaci. Minimální harmonizaci protože 20 členských států už má naprosto rozdílnou legislativu a 7 členských států žádnou nemá. Žádnou. Takže já si myslím, že velký úkol je nastolit nějakou rovnováhu v té situaci, kdy někde ta legislativa je, někde je úplně jiná a někde není vůbec žádná. A měli bychom tohle všechno, tak říkajíc, dostat pod jednu střechu. Musíme mít ten přístup minimální harmonizace, to by se asi dalo zvládnout, proto jsme identifikovali ty nejškodlivější obchodní praktiky, které v některých členských státech už jsou dnes řečeny, v některých nejsou řešeny. To je také v souladu s principem subsidiarity a s tím, co navrhujeme. Uh, to souvisí se soukromou autonomií, což je základ soukromoprávního vztahu. Dovolte, abych komentoval pozměňovací návrhy, které navrhuje paní zpravodajka 18.2021. To by zvýšilo počet těch praktik, Formulace těchto praktik v těch pozměňovacích návrzích je tak široká, že si myslím, že by to eh, vedlo k tomu, že bychom se z minimální harmonizace dostali k plné harmonizaci, což rozhodně není věc, kterou bychom teď zamýšleli. Stejně tak pár specifických bodů k omezenému počtu pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh číslo 8 vylčuje družstva, z aplikace tohoto dokumentu. Nevidím k tomu žádný důvod. Je spoustu zemědělců, kteří mají co dočinění s družství, která jsou někdy docela velká a my bychom jim tím sebrali právo bránit se proti doložkám, které my považujeme za nekalé. To si myslím, že není v souladu s SZP, která by také mm, se měla věnovat smluvním vztahům a týká se to i družstev. Další pozměňovací návrh 17, to je prodej pod náklady. Za prvé to je koncept, který se v praxi velice těžce aplikuje, protože pak musíte se opravdu pustit do finančního plánování těch firm a je otázka, zda se to dá nějakým rozumným způsobem pak uskutečnit. Pro nás je to velmi sporné. A za druhé, myslíme si, že to nespadá do rozsahu, protože to není praxe, která hraje roli ve vztahu mezi dodavateli a nakupujícími. Třetí věc se týká 22 psané smlouvy. To členské státy již dělají, členské státy již mohou učinit písemné smlouvy povinnými, proto není nutné to tady mít. Je tady celá řada nařízení v nařízení CMO, což umožňuje prodávajícímu dodavateli požádat o psanou smlouvu. Takže já si myslím, že v tuto chvíli není potřeba se do toho pouštět. A poslední věc, Pozměňovací návrh 27, pokuty, tresty, sankce. Možná některá další kritéria by ještě mohla být užitečná pro lepší harmonizaci těch trestů, ale co ten pozměňovací návrh navrhuje, tak úplně upřímně řečeno, to jsou drakonická opatření, 2% obratu, to pro firmu jako Carrefour což má obrat 65 miliard eur ročně, tak to by byl 1,3 miliardy pokuta. Takže prosím, promyslete to, takováhle pokuta určitě je nepřiměřená a hlavně, když se to pak bude dál zvyšovat v případě dalšího nerespektování pravidel. Takže abych to schrnul, já bych byl pro ten přístup, který my jsme zvolili a navrhli, minimální harmonizace, vytváření nových schémat, která by integrovala to, co už v členských státech je a která by zároveň otevírala dveře pro instituce, aby dosáhly dohody ještě před koncem mandátu tohoto parlamentu, aniž bychom tak říkajíc přetížili ten člun příliš velkým nákladem. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Paní Ayuso, už jenom anglicky, prosím. Voy a tratar de ser muy breve. Eh, muchas gracias a todos.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 obchod s potravinami a nejde například o prodej pracích prášků. A ještě k těm nekalým obchodním praktikám. Ten pojem můžeme samozřejmě vykládat různě. Pozměňovací návrh číslo 8 družstva. Vztah mezi družstvu, družstvem a družste, družstevníky je jiný. V mnoha zemích existuje družstevní právo, které to zvlášť upravuje. Dál, dále prodej, uh, prodejní družstva, tady jsou ve, e, ve Španělsku také rozšířena. Je to tedy běžná věc. Smluvní povinnost eh, písemné smlouvy, to bych nechala na členských státech a pokud jde o sankce, tak tady ta formulace také není jednoznačná. Jde o zisky, který bylo nekalou soutěží dosaženo. Děkuji. And, uh, eh, deadline for amendments tomorrow at 2 o'clock and only in English. Thank you very much. The